So, good morning everybody. Dobré ráno. Můžete prosím zaujmout svá místa. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, recht herzlich willkommen zu unserer Vážení kolegové, Eh, vítám vás srdečně eh, na posledním zasedání před eh, naší letní přestávkou. Srdečně vás vítám. Návrh pořadu jednání máte. Jsou k tomu nějaké připomínky? Zdá se, že ne. Tak v tom případě můžeme pokračovat dále. Takže nejdříve tlumočení Tlumočení máme ve všech jazycích, kromě finštiny, eh, slovenštiny, slovenštiny, chorvatštiny. Eh, ovšem eh, tyto budeme mít k dispozici odpoledne. Od 9.30 máme dnes hlasování a budeme to muset udělat, co eh, budeme to muset udělat tak, že eh, mezi 10. a 10. 15. budeme muset hlasování přerušit pro předávání ceny. Dnes odpoledne v 15 hodin eh, budeme mít skupinovou fotku a prosím, říkám vám to už teď, když tak využijte polední přestávku pro make-up a kadeřníka. Připravte se, bylo by skutečně dobré, kdybychom eh, pak mohli v 15 hodin a 3 minuty už zase zasadit v sále, abychom mohli eh, pana ministra přivítat. Tak a odpoledne Eh, bude také změna. Já totiž tady odpoledne nebudu, budu v EPSCO v Lucemburku a eh, řízení zkuze jsme paní kolně Ulskok. Tolik oznámení předsedy a nyní tady máme eh, zápisy ze schůze z 15. 16. a dále z 23. června. Ptám se nyní, jestli k tomu má někdo nějaké změny návrhy. Není tomu tak, dostáváme se k bodu číslo čtyři a toto je zřízení Evropské platformy na posílení spolupráce v oblasti eh, prevence a eh, zabraňování eh, nelegální práci. To je zpráva pana kolegy Pirinského. Já bych ho nyní požádal, aby krátce nám o tom, nás o tom informoval. E, probíhaly už trialogy, máme už třetí termín trialogu a dá se říci, že e, jednání probíhala v dosti otevřeném e, duchu a u mnohých, mnohých článků se podařilo dosáhnout pokroku. A nyní dávám slovo panu kolegovi Pirinskému. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Ano, přesně tak, pane předsedo, už se odehrály tři trialogy. 16. června, 6. července a včera večer, tedy 14. A já jsem rád, že mohu potvrdit eh, to, co jste eh, říkal. Tyto trialogy byly vedeny obecně v konstruktivním ovzduší, s přáním všech stran pokročit dál. Pane předsedo, eh, bylo uznáno, že složité otázky nehlášené práce jsou důležité, naléhavé, nemůžeme si dovolit je je eh, nechat jen tak táhnout dál, ale musíme dojít k nějakému rozhodnutí, na kterém se shodneme. První trialog se odehrál za lotyšského předsednictví, to bylo obecné přeskoumání jednotlivých postojů k této věci a jsem přesvědčen, že to bylo poměrně užitečné k tomu, aby se vyjasnila nedorozumění. A to druhé a třetí e, zasedání se zabývalo konkrétním textem návrhu, jednotlivými články. Nezačali jsme tím nejsložitějším, ale abychom si vybudovali nějakou hnací sílu, začali jsme ostatními věcmi. A ten druhý trialog začal už za lucemburského předsednictví e, s panem Schmidtem, který velice jasně prohlásil, že pro lucemburské předsednictví toto je priorita Eh, akcentují sociální agendu. A tímto způsobem se ubíral i dialog. Osm článků, které se podařilo doposud probrat, jsou dva, cíle, tři, poslání, sedm, eh, provoz, osm, spolupráce, devět, náhrady výdajů, deset, eh, jedenáct, a ještě máme 11a, ten jsme zavedli, a to je možnost pro jednotlivé případy eh, být eh, probrány v rámci platformy. V trialogu jsme postupovali dál, zejména u článku 2, to jsou cíle komise, se zabývala získání možného kompromisu, přednesla kompromisní text, o kterém se včera e, diskutovalo a v podstatě jsme se na něm shodli. Takže, pane předsedo, já bych rád dnes dopoledne se raději věnoval detailům jednotlivých článků, eh, co se vlastně prodiskutovávalo a mm, rád bych zdůraznil, že před sebou máme ty, ta nejdůležitější témata, ta ještě zbývají k projednání. Jedná se o celkový formát, o zřízení té platformy, o členství v platformě a o konkrétní úkoly platformy. To je věc, kterou se budeme zabývat od září eh, při dalších dvou zasedáních v září, ale mohu říci, že tu máme cíl, podle kterého pracujeme. Chceme tohoto cíle dosáhnout zastávajícího lucemburského předsednictví. Vielen Dank. Děkuji, pane kolego. Myslím, že toto budeme dále eh, sledovat a mm, čekáme na vaše další průběžné zprávy. A teď se dostáváme eh, k bodu číslo 5, což je uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Eh, paní Rina Roňa Kari je naší zpravodajkou a teď nám eh, představí, co bylo dosaženo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít s stínovým zpravodajům. Proběhlo už konstruktivní jednání se stínovými zpravodaji a mm, myslím, že tedy Eh, se můžeme očekávat na dobrou, eh, tedy můžeme očekávat dobrou debatu ve výboru. Eh, tady jde o transparentnost jak pro odběratele, tak pro poskytovatele přístavních služeb. Z tohoto vycházíme. V návrhu stanoviska jsem se zaměřila na to, co patří k hlavním kompetencím našeho výboru, čili pouze k něm, eh, k tomu jsem podávala pozměňovací návrhy. To znamená podmínky pro zaměstnance, jak tedy zajistit jejich práva a bezpečnost na pracovišti. Eh, komise tedy vychází z toho, že e, toto uvolnění e, trhu není nějak v rozporu s právy pracujících. A já musím říct, že ty pozměňovací návrhy, e, ty tedy budou v tom duchu, v jakém jsem řekla v celém tomto nařízení. My musíme samozřejmě žádat, abyste pracovali eh, zkušení a řádně kvalifikovaní lidé. To musí být, poněvadž jde o nebezpečnou práci často. Eh, dále musí mít dostatečné vybavení a dále musí být respektováno to, co se dojedná při kolektivním vyjednávání. A samozřejmě Eh, také musíme eh, hovořit nejenom o tom, kdo může být poskytovatelem služeb, ale také kolik takových poskytovatelů služeb zde může být. Čili to je eh, také třeba regulace toho, kolik lidí se může účastnit té konkurence o poskytování těchto služeb. A dále pracující musí mít možnost si obnovovat a zdokonalovat eh, své profesionální schopnosti, čili proto musí být poskytnuty možnosti, eh, poněvadž eh, i když, se, když to jde k nějakému pokroku, k nějakým změnám, tak musí mít možnost udržet si svou práci. A pak jsou tady faktory jako právo na kolektivní vyjednávání a právo na stávku. Je tam řada různých podmínek a podobně jako v jiných odvětvích e, e, mnoho zaměstnanců e, má také prekérní kontrakty a velmi proměnlivou pracovní dobu. My tedy musíme trvat na tom, abychom utrželi řádný rámec také pro kolektivní vyjednávání. A my tedy víme, že pracující a jejich zástupci mají eh, zkušenosti s vedením tohoto vyjednávání, ale eh, podstatné je, aby zůstal ten rámec. To znamená, musí být udrženo jejich právo na stávku, na blokády a tak dále a samozřejmě v celém procesu musí být vždy eh, zapojeni také eh, sociální partneři. Eh, nejde jenom o to, aby byli prostě účastní nějakého závěrečného kola vyjednávání. Takže tolik moje úvodní slova a já se velmi těším na to, co Eh, s čím přijdou stínoví zpravodajové a pozměňovací návrhy eh, na ty je čas do 3. září. Děkuji. Ano, děkuji. Eh, nyní bych požádal o slovo stínové zpravodaje Veroniku López za EPP nejdříve. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat za změnu na plánování této zprávy, protože původně se říkalo, že budeme hlasovat 3. září a bylo jasné, že to by se nestihlo, nestihlo by se vyjednávání a teď tedy s tím novým harmonogramem to stihneme. Eh, samozřejmě tady jsou určité rozdílné názory. Je to velice odborná a také politická zpráva a nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložený návrh. Eh, zmiňuje důležitá témata jako bezpečnost a zdraví pracovníků a plnění sociálních a pracovně právních předpisů. To je samozřejmě důležité. Nicméně jsou tady i určité problematiky, s nimiž nesouhlasím a bude třeba to nějak niancovat. Rozdílné názory jsou následující. Pozměňovací návrh 5. Souhlasím s spravodajkou v tom, že pokud jde o sociální a pracovní práva, tak ta jsou důležitá, ale minimální požadavek pro poskytování služeb eh, nemůže být dobrá pověst poskytovatelů přístavních služeb, protože to je velice subjektivní eh, termín a toto by tedy třeba, bylo třeba pozměnit. Pozměňovací návrh 6, tam se hovoří o poskytování eh, služeb a hodnocení příslušnými úřady. I zde to můžeme vnímat jako kalou hospodářskou soutěž pro soukromý sektor i kdyby ten eh, veřejný sektor proto měl zřízené speciální podniky. Pozměňovací návrh 8, tam se navrhuje z důvodu bezpečnosti a udržitelnosti omezit počet provozovatelů přístavních eh, služeb. Ale ty důvody by měly být nějak jasně dány a pokud chceme omezit počet poskytovatelů a mně se zdá, že tady není eh, vidět nějaký jasný důvod. Pozměňovací návrh 12 byla bych ráda, kdyby mi eh, paní eh, zpravodajka vysvětlila, co přesně se myslí tím textem. Já tomu moc nerozumím, možná je to problém překladu, pozměňovací návrh 12. A u návrhu 19 eh, výjimka pro služby manipulační nakládky, a další, vyjmout je z důvodu bezpečnosti, to nemá smysl, protože každý přístav má své bezpečnostní normy a ty musí všechny eh, subjekty přítomné v přístavu dodržovat. Navíc eh, by to mohlo znamenat eh, velké eh, náklady pro ty poskytovatele přístavních služeb, což by snížilo efektivitu přístavu, a přitom naším cílem je dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovně právními a hospodářskými uh, aspekty. Takže v tomto duchu se ponesou moje pozměňovací návrhy, nicméně chci poděkovat ehm, navrhovatelce, protože ta zpráva je velice složitá a já si velice cením práce, která kterou tomu věnovala. Děkuji. Vielen Dank. Dann Děkuji vám. A nyní Brando Benifei. Thank you, Chair. Um, dear... Děkuji, pane předsedo. Vážená paní zpravodajko, rád bych nejdříve vám poděkoval a také sekretariát bych rád poděkoval za to, že přijal návrhy od skupin na odložení pozměňovací návrhu až na září, protože to nám umožní, jak už bylo řečeno, abychom lépe přemýšleli, hlouběji přemýšleli o tomto tématu. Toto téma je komplexní, a bude mít velký dopad v členských státech. Bylo by tedy škodou pro náš výbor, kdybychom se eh, omezovali zkraceným časem a nemohli kvůli tomu se zabývat detaily, proto bychom tedy mohli předložit eh, naši eh, vizi jen omezenou co do detailů a rozsahu. Děkuji také za návrh stanoviska, které, se kterým obecně mohu souhlasit. Sdílím ten názor, že zapotřebí e, posílit transparentnost, zvážit kolektivní vyjednávání jako základní právo, jak je to v e, evropských smlouvách, e, posílení školení ohledně bezpečnostních standardů a práce v přístavech, musíme mít na paměti, zůstává stále ještě jednou z nejnebezpečnějších prací, a rád bych eh, se o tom ještě více zmínil. Podle Eurostatu eh, statistik nehod každoročně více než 40 tisíc, 4, 4 tisíce eh, pracovníků je stiženo těmito nehodami a více než 3 tisíce mají úraz těžký v přístavech a je e, zapotřebí, abychom rozhodně jednali. A proto vítám e, právě ten návrh e, zpravodajky zaměřený na bezpečnost a školení bezpečnosti. Pro nás výboru EMPL je důležité, aby ten text jasně vyslal sdělení kolegům ve výboru TRAN, abychom dosáhli v tom závěrečném textu dobrého výsledku, který bude sloužit zájmům přístavu a také personálu, který tam pracuje. Děkuji. A nyní za ECR paní kolegyně Stevens, zastupovaná paní kolegyně McIntyre, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem nebo tady kolegyně Stevens, která je s zpravodajkou, eh, je eh, nemocná a proto ji nyní zastupuji. Chci poděkovat především paní zpravodajce za odvedenou práci. ECR plně podporuje opatření zaměřená na zlepšení ochrany eh, pra, zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Jde pak tedy o úroveň této ochrany, do jaké míry tato ochrana má být aplikována. Eh, měli bychom se měřit také na rozsah, eh, na působnost toho stanoviska. Chtěli bychom podpořit pozměňovací eh, návrh, který bude mm, rozšiřovat tuto oblast působnosti. Víme, že toto bude kontroverzní dokument a cokoliv navrhneme, musí být proporční, musí být jasné, že respektujeme princip subsidiarity zejména co se týče legislativy eh, o zaměstnanosti a sociální legislativy. Podporuji ohledně pozměňovacích návrhů eh, to, co eh, říkal synový zpravodaj za EPP, no, synová zpravodajka za EPP. Pozměňovací návrhy 4 a 8 ale rozšíří pole působnosti příliš a také u desítky a jedenáctky eh, máme pocit, že to není úplně relevantní. 15 podle nás je eh, příliš preskriptivní ohledně eh, dohod na úrovni EU. A také 20. Protože si myslíme, že bychom mohli ukládat příliš eh, těžká eh, břemena, příliš těžké požadavky na tuto oblast. Především chceme, abychom se drželi našich kompetencí a eh, celkového rozsahu působnosti tohoto návrhu. Děkuji. A nyní paní Tonalis. Děkuji. Já bych především chtěla eh, poděkovat eh, za opravdu eh, časný a dobrý návrh stanoviska. A taky to, že máme přiměřený čas na pozměňovací návrhy, nám usnadňuje práci. Skupina ALDE samozřejmě podporuje každou iniciativu, která Eh, zlepšuje zdravotní a pracovní podmínky ve přístavech. Nebude ovšem, překvapen, nebude ovšem překvapením, že máme poněkud jiné eh, názory. Eh, I když dám stranou politické přesvědčení, máme tyto tři připomínky jsem přesvědčena, že my jako výbor pro zaměstnanosti se musíme eh, zabývat a držet právě toho zaměstnanostního aspektu. To řekla i paní McIntyre. My hodně hovoříme o lepší regulaci a o tom, co komise a rada musí učinit proto, aby byla zajištěna eh, pravidla, která eh, tu lepší regulaci eh, zajistí. My jsme spolu legislativci jako parlament a máme důležitou roli v zajišťování toho, aby ta legislativa byla vhodná, jednoduchá a vedla k cíli. Proto je naprosto nezbytné, aby veškeré změny, které do textu zaneseme, se zaměřovaly na zaměstnanost a zlepšovaly otázky zaměstnanosti. E, čímž chci říci, že to nesmíme komplikovat. Kromě toho, e, zpravodaj e, v tom návrhu už dává Eh, uvádí určité stanoviska, určitá stanoviska. Například, že eh, řeší tady problém eh, počtu poskytovatelů a zajišťování bezpečnosti a zdraví. Já k tomu, jak je to tam formulováno, jsem měla už svoje výhrady a zaměřila jsem se na něho. Zdá se mi, že toto stanovisko je Eh, opravdu pochybné a nevím. Chtěla bych, aby zpravodajka dokázala, že je ta korelace mezi počtem poskytovatelů a BOZP taková, jak eh, tam říká. Já si myslím, že eh, ten, ten počet poskytovatelů vylučuje lepší podmínky pro pracující, to, je mi, to se mi stá velmi nepravděpodobné, chtěla bych to dokázat. Jinak eh, těším se na další spolupráci na tomto stanovisku. Děkuji. Děkuji. Karima Deli za zelené eh, teď měla promluvit, ale nevidím, jestli tady někdo zastupuje. Zdá se, že ne. Takže je na řadě EFDD, ovšem ani EFDD eh, nejmenovala žádného stínového zpravodaje, leda, že by se někdo za FDD přihlásil. Ano nebo ne? Ano, tak FDD skutečně tady eh, má. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také eh, paní zpravodajce. V tuto chvíli nemáme stínového zpravodaje k tomuto dokumentu, budeme se jej snažit to stanovit. Bohužel těch dokumentů je mnoho a máme jen jednoho e, člověka na to v politické skupině, takže e, se na to snažíme e, přizpůsobit, snažíme se zorganizovat, předložíme pozměňovací návrhy ve spolupráci s kolegy ve výboru TRAN, což je zodpovědný výbor. A my jsme e, viděli, že se tedy e, již hovoří o určitých tématech, se kterými souhlasíme, s jinými e, zase ne úplně, tam máme pochybnosti a budeme se snažit společně se stínovými zpravodaji dosáhnout nějakého komplexního řešení. Kratce děkuji, děkuji také za stručnost. A za ENF tady nevidím ani zpravodaje, ani nikoho, kdo by se hlásil do debaty. Takže eh, dávám. A že by přece? Ano. Eh, já se omlouvám, já se pokouším o rychlost a prosím, abyste se také snažili, aby to šlo poměrně rychle dopředu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vím, že jsme byli rok neviditelní, ale teď už jsme trochu viditelnější. A já bych chtěl přivítat váš návrat. Vlastně eh, vracíme se do tohoto výboru zároveň. Prozatím jsme nejmenovali stínového zpravodaje, ještě eh, to zvažujeme, protože eh, my nechceme se zabývat všemi dokumenty, ale pouze těmi relevantními a potom jim věnovat dostatečnou pozornost. Nicméně, eh, podobně jako ostatní, eh, vítám vynikající práci slečny nebo paní zpravodajky a chtěl bych říci, že my jsme velice opatrní a obezřetní, pokud jde o tuto zprávu, protože máme pocit, že jde směrem k takové nadnárodní Evropě na úkor členských států, které by znovu přišly o pravomoci a e, možnost řídit eh, přístavní infrastruktury, což eh, vlastně se odráží i v jednáních o TTIP a myslím, že tady je prostě taková snaha o předání našich přístavů američanům, kteří nás chtějí e, zaplavit. Děkuji. Děkuji vám. A teď další řečníci a je první Danuta Jazověcka. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem upozornit na to, že návrh eh, tohoto, eh, této úpravy, to už je třetí pokus o regulaci eh, přístavních služeb. V minulém období parlament nepřijmul svoje stanovisko, všechno začalo pozastaveno v souvislosti, v souvislosti tedy s výhradami na úpravu přístupu na trh. Eh, pokud se týče eh, pokud se týče námořní dopravy, tak v souladu se smlouvami EU eh, jde o sdílené kompetence mezi Unii a členskými zeměmi. Asi budete vědět, že stanovisko o nevhodnosti a neslučitelnosti se návrhem návrhu komise se smlouvami vydali parlamenty několika členských zemí. Eh, jsem velice ráda, že paní zpravodajka správně eh, se eh, soustředovala na kompetence našeho výboru a já naprosto podporuji to, že je třeba, abychom zde zajistili BOZP, další zvyšování kvalifikace a ochranu sociálních práv. Podobně jako kolegové však mám několik námitek chtěla bych apelovat eh, na zpravodajku, aby se vyhnula formulacím, eh, které by se těžko schvalovaly a které by eh, podkopávaly rozvoj konkurenceschopnosti. A vítám tedy to, co řekly kolegyně stínové zpravodajky. Děkuji vám. Pan kolega Marias nyní. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να θίξω το θέμα ότι ενώ ο κανονισμός αυτός αφορά... Je eh, tady jeden eh, bod, který chci vzniknout. Tady to je otázka kompetencí a eh, vystává tady otázka respektování subsidiarity. V současné době v Řecku s rozhodováním trojka jsme tlačeni do situace, kdy de facto evropské právo je stavěno na hlavu. V posledních vyjednáváních trojka donutila Řecko eh, k tomu, aby jednala eh, vůči přístavům eh, Pireus a Soluň. A to v žádném případě není v souladu s implementací evropské legislativy, poněvadž eh, tady má rozhodovat každý členský stát, jaká legislativa bude zaplatit. Toto eh, rozhodnutí na úrovni eh, summitu vlastně znamená, že my v Řecku budeme muset ohýbat naši vlastní pracovní legislativu na to, abychom dostali smlouvu. To se mluví o eh, rigorózním eh, revizi a modernizace kolektivního vyjednávání a stávek. Jinými slovy, moje země eh, zjevně by měla zvrátit všechna práva pracujících, která se tady Eh, za mnoho let ustavila. Čili my tady debatujeme implementaci politiky v přístavech, ale eh, trojka nám vnutila tyto pozici eh, tak, abychom mohli dostat půjčky, abychom zabránili insolvenci Řecka. Navíc se tady hovoří o privatizacích Sulunského a Pirejského přístavu a to všechno je nám vnucováním. Čili je hezké, že my tady diskutujeme určitou legislativu, ale my tady skutečně máme v Řecku jakési nucení, eh, což nemá nic společného s legislativou, která v Evropské unii eh, běžně platí. Thank you very much, Chair. Um, it's quite... Děkuji vám, pane předsedo, velice eh, ironické, že o tomto hovoří právě, když Lucembursko přebírá předsednictví. U nás je celá řada přístavů. Takže tu situaci známe velice dobře a tam mají kontrakty s Čínou, Indií a mnoha dalšími novými ekonomikami. Měli bychom se zabývat jednou věcí, to je pozměňovací návrh 13. Nemělo by dojít k narušení práce v přístavu. A my jsme viděli, že dochází například této přerušení v Kale kde je e, po dlouhou dobu přerušená práce v přístavu, protože tam jsou e, lidé, kteří se chtějí dostat e, na druhou stranu kanálu. A to jsou věci, které bychom měli na paměti, proto bychom takovou věc neměli podpořit. Velká Británie velice, bez, velice úspěšně pracuje na bezpečnosti v přístavech a pokud něco Eh, funguje dobře, tak to prosím neopravujme. Tak eh, eh, já předpokládám, že se, byste se nerad přiblížil lucemburské flotile. Komise pan Dimitrius, teologický, pokud jsem to řekl správně? Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Chtěli bychom poděkovat navrhovatelce za to, že tomu návrhu dodává takový ten sociální rozměr. E, pro komisi je to důležité téma, jak ukázala i konference o dopravě a sociálních aspektech, která se konala v červnu. Tento konkrétní návrh je součástí Eh, priority hospodářský růst a zaměstnanost. A je to velice odlišné eh, od předchozích přístavních balíčků, respektuje princip přiměřenosti a rozhodně nechce nějak eh, provést liberalizaci přístavních služeb. My vítáme směr navrhovatelky, která se soustředí na zaměstnanost, protože samozřejmě o těch ostatních záležitostech budeme diskutovat na výboru pro dopravu. Některé pozměňovací návrhy mohou být problematické z hlediska subsidiarity. Neměli bychom vytvářet precedens, který by mohl jít proti současné e, sociální legislativě v členských státech a také musíme být opatrní při zmiňování nástrojů Mezinárodní organizace práce, zvláště když byl vyloučen eh, vlastně služby odbavování nákladu byly vyloučeny z té části o přístupu na trh. Jinak budeme konstruktivně pracovat s navrhovatelkou a se stínovými navrhovateli tak, aby ten nástroj byl co nejefektivnější. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Nyní dovolte mě závěrečný krátký komentář. Já vycházím z toho, že eh, paní zpravodajka eh, zohlední eh, všechny aspekty, které zazněly zde v debatě. Já bych osobně chtěl říci, že lepší tržní přístup k těmto službám nemusí automaticky znamenat zmíženou sociální ochranu lepší regulace neznamená žádná regulace nebo méně regulace. Je to prostě lepší regulace. Pozměňovací návrhy 3. září. Do 3. září Mpl bude hlasovat 12. nebo 13. září a v Tranu 9. a 10. listopadu. No a teď se dostáváme k bodu číslo 6 na našem pořadu jednání. Eh, krátká pauza, prosím. dann steigen wir jetzt ein in die Abstimmungen. Tak eh, přistoupíme k eh, hlasování, prosím. Eh, byli byste tak laskaví a sledovali mě, abychom mohli pokračovat v zasedání. Dobře. Takže je čas na bod číslo 6. zpravodajem je Patrik Le Jarik. Máme zde eh, dvojí hlasování bez pozměňovacích návrhů. Tak nejdříve budeme elektronicky hlasovat. Eh, v, eh, takže první je elektronické, číslo jedna. Hlasovali všichni. U EPP nám přebývají dva hlasy. Stále ještě jeden. To není politický statement, to já pouze hovořím o číslech a pořád máme ještě jedno navíc. Prosím jednoho náhradníka, aby nehlasoval. Yes. Tak, teď je to v pořádku. Výsledek je jednoznačný 52 proti jednomu hlasu. A teď se dostáváme k hlasování o legislativní rezoluci, eh, hlasování po jménech a samozřejmě elektronicky zahájí toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, stejný výsledek. Tím je e, zpráva přijata. A e, výsledek eh, jmenovitého hlasování bude připojen ke zprávě, pokud nebude námitek. Je to tak, dobře, námitky nejsou. Tím se dostáváme k bodu číslo 7 a to je sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti. Tak tady bude to hlasování více. E, ke zprávě bylo podáno 180 pozměňovacích návrhů. Paní e, zpravodajka Veronika Lope Fontaně to, zpracovala spolu se stínovými zpravodají v 23 kompromisní návrhy a o těch teď budeme hlasovat. Nyní kompromis H kostasi jako číslo 1, kde pro, prosím, kažte paží, děkuji proti, zdrželi se, takže byla zde eh, většina. Ano, ano, já myslím, že eh, se do toho dostanu a ty eh, většiny budou rozeznávat snáze. Nyní hlasujeme o poznací návrhu 57 Marian Harking. Kostaci jedna, kdo je pro. Děkuji, proti. Zdrželi se a zvítězili hlasy pro. Děkuji. Dále pozměňovací návrh 59. Karl-Heinz Becker, kdo je pro? Moment. Máme tady ústní pozměňovací návrh, který je tam vytištěn. Chce ho někdo přednést? Ne. Takže předpokládáme, že ho máte. Není námitek. Dobře. Takže kdo je pro 59 s ústním pozměňovacím návrhem? Děkuji, proti. Takže řekl bych, že to bylo pro. Většina byla pro, ano. Dále 61. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Eh, pozměňovací návrh je zamítnut. 62. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se přijato. 63. Pro? Proti? Ano. Takže přijato jednoznačně. Kompromis I, kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se přijato. Nyní 69 pro. Proti. Zamítnuto. 70 pro. Proti. Zdrželi se Přijato 71 pro. Děkuji, proti. Tak to nevím, eh, prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, no 18 proti, schváleno. Nyní 72, o kterém se nehlasuje, neboť jde pouze o jazykovou úpravu. 73, kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se a je to schváleno. Kompromis je kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro. Proti. Zdrželi se. Je schváleno. A e, e, e, prosím, ještě před dovolenou, kdybyste mohli hlasovat viditelněji. Dobře, 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromiska pro, děkuji proti, schváleno. Nyní 86 pro, děkuji proti, zdrželi se, většina je pro. Kompromis L pro. Proti. A to pro jistotu prověříme. Zahájí hlasování. Elko. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Tak, to se omlouvám, to je jednoznačné. Pozměňovací návrh 91 pro. Děkuji proti. Přijato. Nyní 93 pro. Proti. Zamítnuto. Děkuji. Nyní 94 pro, pro děkuji proti. Přijato 95. Prosím? 95 odpadá, ano. 96 nyní. Pro? Děkuji, proti? Děkuji, přijato. Kompromis M. Pro? Děkuji, proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis N. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní 105 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale prověříme 105. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, to je škoda, že se nehlásíte pořádně. 106. Ten je... Ano, o tom budeme hlasovat. Takže 106 je pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, kompromis O pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě kompromis P1 pro, proti, zdrželi se Přijato. Nyní 118 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 119 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 120 a máme té ústní eh, změnu. Přednese někdo nebo není třeba dobře. Takže akceptováno, takže do je pro. Děkuji proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 122 pro. Proti zdrželi se přijato, 123 pro, proti, zdrželi se přijato, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A prověříme, dobře, 124 prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano. Ano, takže je to zamítnuto. A 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijato, 130 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis R, pro, proti, zdrželi se přijato, 135 pro, proti, zdrželi se, přijato, prověřit, dobře, 135. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. 136. Pro? Proti? zdrželi se. Přijato 137 pro, proti, to je jasné, takže zamítnuto kompromis S pro, proti, zdrželi se přijato, 144 eh, pro, proti, zdrželi se eh, je to schváleno. 145. Chcete prověřit 144. Dobře. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 146 pro, proti, takže zamítnuto. Dále kompromis T, kde pro, proti, přijato 152 pro, proti, zdrželi se přijato, 153 pro, proti, zdrželi se přijato, 154 pro, proti, zdrželi se přijato, 155 a 156 identické, kde pro, děkuji proti, zdrželi se přijato, kompromis U, kde pro, proti, zdrželi se Přijato 161 pro, proti, zdrželi se. Přijato 162 pro, proti, zdrželi se. Přijato 163 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 164 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, pardon, přijato 165 pro, proti, zdrželi se, přijato, 166 je kompatibilní se 65, takže ale hlasujeme, kdo je pro, proti, tak to nevím, prověříme. 166, prověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, 25 pro, 23 proti, sváno. 167 pro, proti, zdrželi se přijato. 168 nám odpadá. 169 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 170 pro, proti, zdrželi se přijato, 171 je vyřízen, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato, 177 pro, proti, prověříme. 177. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to pro. 178 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 176. Ano, 176 pro proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis dvojí TV pro, proti, zdrželi se přijato, 180 pro, proti, zdrželi se přijato, jednička je stažená, dvojka pro, děkuji, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis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 zdrželi se přijato, 24 pro, proti, prověříme. 24 eh, zahajují prověření, hlasovali všichni, končím hlasování a 24 k 29 zamítnuto. Nyní 25 eh, kompatibilní, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 26 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis E1 pro, proti, zdrželi se, přijato, nyní 31 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F s jednou ústní změnou. Ano, to už eh, registruje paní kolegy Benifej. Ano, je to ústní změna ke kompromisu F pane předsedo, kolegové, eh, velice malý eh, na opravu chyby, která se tam vloudila. Tam chybí v druhé části slovo, nebo eh, je to do, do paní Lope Fontaine sekretariáta, já vás prosil, abyste vložili tato slova and sizes za větou whereas structural funds and European programs should contribute to modernizing social uh, structures, including social economy a tak dále. A před slovem undertaking, takže potom to bude být takto. By different types and sizes of, of undertaking, so it's and size. Takže je tam uh, and sizes. To uh, lépe vysvětlí povahu podniků, které jsou v rámci této sociální ekonomiky. Ano, děkuji. Myslím, že jsme rozuměli. Souhlasíme. Proti? Takže schváleno. A můžeme tedy kompromis F odhlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti, prověříme. Takže 36 prověříme za vyhlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, to jsem viděl opravdu dobře. Zamítnuto. Nyní 30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 48 pro, proti, prověříme. Prověříme elektronicky, hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se. Přijato a 52 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď budeme hlasovat eh, tedy v závěrečném hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je 44 hlasů pro 6 proti. Blahopřeje paní zpravodajce. Konstatujeme, že výsledek eh, jmenovitého hlasování bude připojen ke zprávě. Jsou proti tomu námitky? Není tomu tak. Eh, provedeme, jak bylo řečeno. A teď? Vítáme paní Garci Pérez, aby nám představila cenu, která byla udělena of the item. Would you like eh, Paní Garcia, vítáme vás, abyste nám vysvětlila a eh, udělila cenu. Eh, máte slovo. Muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. tak ještě počkám. This is only two minutes, don't worry. Two... Nebojte se, zabere to dvě minutky. Před 14 dny Združení hluchoslepých z Castilla i Leon navštívilo eh, Evropský parlament, eh, abychom se seznámili s prací institucí a přijelo toto združení také s konkrétním cílem a sice předat parlamentu, konkrétně výboru pro zaměstnanost, své uznání a dík za práci ve prospěch eh, lidí s postižením. Každý rok toto združení předává cenu různým osobnostem, které působí v oblasti postižení a letos tuto cenu eh, udělili Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Združení hluchoslepých z Castilla i Leon je malá organizace, regionální a požádali mě, abych eh, Eh, předala ten vzkaz, že je třeba myslet také na malá združení, na různé typy postižení. V tomto případě se jedná o hluchoslepé a prosím, abychom tedy pracovali nadále v tomto duchu, snažili se o Evropu, v níž budou lidé rovnější, eh, kde se budou hájit práva lidí, eh, Evropa, která si bude uvědomovat, že občané jsou různí a že někteří velice potřebují naši politiku. Takže tady vidíte tu cenu, kterou nám eh, chtěli předat. Jakožto výboru jmenuje se eh, za hranice smyslů, je udělena tedy Evropskému parlamentu Združením hluchoslepých eh, ze španělského regionu Castilla i Leon, takže děkuji vám mnohokrát za vaši práci. Takže děkujeme vám a chtěla bych vás upozornit na to, že se jedná skutečně o malou organizaci, ale ten problém rozhodně není zanedbatelný. Jedná se o 2,7 milionů lidí, kteří trpí tímto postižením. A není to ani omezeno věkem, Většina těch eh, dotčených eh, osob je starší 64 let, ale je tam zhruba milion lidí s tímto postižením, kteří jsou mladší než 65 let a je tedy třeba jim pomáhat. Takže eh, to je na vysvětlenou jenom stručně. Sekretariat aufbewahren oder wer bewahrt den auf? Wo kommt der hin? Äh, keine Ahnung. A určitě najdeme nějaké vhodné umístění pro tuto cenu. Sekretariat se to postará. I might also add because uh, I was representing the committee. Dovolte, abych já také ještě dodala pár slov já spolu s Iraše Garcia Perez jsem se setkala se zástupci toho združení a jsou to skutečně lidé, kteří jsou hlucho slepí, mají oba tyto handicapy a velice je zajímalo, zda jsou eh, eh, třeba lidé, kteří mají problém s chůzí, se sluchem a, nebo s jiným postižením v tomto parlamentu. A byla jsem velice hrdá, když jsem mi mohla říci, že například přímo v tomto výboru Každý den spolupracujeme s poslanci, kteří eh, vlastně se byli vybráni voliči evropskými, byli vybráni, aby zasedali v tomto parlamentu k přijímání rozhodnutí a kteří tedy trpí nějakým postižením. A myslím si, že to pro ně bylo velice povzbudivé, protože ta otázka rovnosti je velice důležitá a my skutečně jakožto eh, demokratická E, instituce také toto dodržujeme a postupujeme, takže chci poděkovat radše za to, že mě jakožto zástupkyni výboru pozvala na toto setkání. Bylo to velice zajímavé setkání a já jsem ráda, že radše jsem přenesla tu cenu ukázat. Děkuji. Ich darf dem Kollegen Kosa noch das Wort geben, Ještě prosím pan kolega Kosa e, z dobrého důvodu. Eh, protože máme k tomu evropskou studii. Asszonynak. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság megérdemelten kapta meg ezt a díjat. A siketvakok... Děkuji, tato cena byla udělána z dobrého důvodu. Hluchoslepí se zcela skryti před společností před měsícem jsme měli pracovní snídani s europoslanci, kde se o tom hovořilo a všichni byli překvapeni zvláštními komunikačními potřebami těchto osob. Chtěl bych je dodat, že náš výbor hraje vedoucí úlohu v implementaci nové eh, úmluvy o právech eh, hluchoslepých a e, začali jsme pracovat na zprávě o provádění této umluvy, zaměřující se na cílové skupiny, které mm, potřebují mm, takovouto komunikaci. A jsem velice e, rád, že e, mohu pracovat v tomto eh, výboru a že eh, budu moci zaměřit více pozornosti eh, k lidem, kteří potřebují takovýto druh komunikace a kteří mají postižení. Myslím, že my jsme ještě tady měli takový drobnou drobný eh, přesah eh, mé řeči a řeči pana Kouzy. Eh, chtěl jsem říci, což možná nebylo slyšet, že pan Kouza zpracoval studii k tomuto tématu, která se zabývá právě tímto fenoménem. Jde o fenomén velmi komplexní a nejde pouze o nevidomé a neslyšící, ale jde o vzájemně se ovlivňující fenomén s dopady na celý eh, způsob života, čili eh, já bych to doporučoval vaší zvláštní pozornosti. Děkuji vám a tím přistupujeme k bodu jednání číslo 8. A máme tady nový hlasovací seznam. A je to zpráva pana kolegy Kukana, zpráva o provádění výsledcí a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Takže o této zprávě budeme hlasovat. Tak nejdříve pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se přijato. 45 Tomase Mana, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti,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 proti, zdržel, a tak to prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro. Dále 70, a čili přijato 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 76 pro,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 Zamítnuto kompromis F pro, proti, zdrželi se. Přijato 95 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto kompromis G pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis G A pro, proti, zdrželi se. Přijato pozměvací návrh 112 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 113 pro, proti, zdrželi se. Přijato 114 pro, proti, zdrželi se. Přijato 116 pro, proti, zdrželi se přijato, 117 pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se přijato, 119 pro, proti, zdrželi se přijato, 120 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 121 pro, proti, zdrželi se. Přijal, zamítnuto 122 pro, proti, zdrželi se. Přijato 123 pro, proti, zdrželi se. Přijato 124 pro, eh, chcete prověřit? Dobře, 123 prověříme. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se přijato, 125 pro, proti, to prosím prověříme. Nebylo to jasné. 125. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato, 135 pro, proti, zdrželi se přijato, 136 pro, proti. No, prověříme 136. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Děkuji. Je to schváleno celkem jasně. 137. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto... Prověřit? Dobře. Takže 137, druhá část. 137, druhá část. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Co? Pane Kaso? A, a hlasujeme o druhé části 137, je to tak? Takže ještě jednou 137, druhá část, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Myslím, že ten výsledek je dosti jednoznačný. Nyní 138 pro, proti. Také e, zamítnuto kompromis I. Děkuji proti. Přijato 143 pro, proti. Prověříme 140 23 elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis je. Danu to, prosím. Hlasovali jsme o 138. Já myslím, že několikrát jsme hlasovali 137.2, ale ne 138. Nein, nein. Nein, nein, wir haben eins, drei, wir haben, es war Verwirrung über was. Ne, eh, byl tady trošku chaos, možná, že eh, se to zavinil trošku já, omlouvám se, ale my jsme po druhé hlasovali 137.2 a potom jsme hlasovali také o 138. Má někdo v sále o tom pochybnosti? Takže 143 už jsme také odhlasovali a jsme u kompromisu je, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 154, kde pro, proti, zdrželi se přijato 150. Chcete prověřit? 100 154 prověříme. 154. Prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Tak a teď, momentík. So, dann sind wir jetzt bei 155. 155. Kdo je pro? Proti? Přijato. 100. Prověřit? Dobře, prověříme. 155 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 157 pro, proti, zdrželi se přijato, 158

Ano, takže hlasujeme 158. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se přijato. Prověřit dobře 158. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak. 159 pro, proti, to je jasné, zamítnuto 160 pro, proti, zamítnuto 161 pro, proti, prověříme. 161 eh, přeskum hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 162 pro, proti, zdrželi se přijato, 163 pro, proti, zdrželi se přijato, 167 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 pro, proti, zamítnuto, 169 pro, proti, tak to není jasné prověříme 169. Končím hlasování. Zamítnuto. 170 pro. Pardon. 157 jsme přijali, takže 170 odpadá. 171 pro, proti, e, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se přijato, 173 pro, proti, zdrželi se přijato, 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato a a, a dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato, sedmnáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato osmnáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato dvacítka pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 Dobře, eh, přeskoumáme dvacítku, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato celkem jasně. Takže to byla jedna dvacítka. Nyní eh, jedna dvacítka pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zamítnuto, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 25 pro, proti, zamítnuto, 26 pro, proti, Přijato 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato 28 eh, než co byl pro, proti, zdrželi se. Eh, to prosím prověříme. 28 hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 29 pro, proti, zamítnuto celá jednoznačně, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, přijato 32 pro, proti, zdrželi se přijato 33 pro, proti, zdrželi se zřejmě odmítnuto, prověříme pro jistotu. 33 elektronické hlasování hlasovali všichni. Ano, končím hlasování a je to schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, tak je to odmítnuto, 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se zam, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. Kommt, jetzt erhöhen wir die Spannung. Ich will nochmal auf... Tak, eh, já ještě chci připomenout, v 15 hodin 14.57 eh, se tady sejdeme a uděláme si rodinnou fotku. To, to, to znamená kravatu, kdo používá a podobně. Tak a teď závěrečné hlasování k této zprávě. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 43 proti 9 a blahopřejeme panu zpravodaji. Tak a ještě chvilku. E opět eh, připojíme tedy eh, hlasovací seznam závěrečného hlasování ke zprávě. Eh, Není-li námitek, pak to tak provedeme. Děkuji. A tím máme ještě na závěr elektronického hlasování dvě ústní otázky. To zvládneme velmi rychle. My jsme radě a poté komisi adresovali dvě e, ústní otázky. Takže ta první, kdo je pro, zahájí hlasování. Děkuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, děkuji. A nyní eh, otázka na komisi. Zahajuji hlasování, kdo je pro tuto otázku. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také přijato. Tím jsme dospěli ke konci elektronického hlasování přesně podle plánu, včetně udělení ceny. Já vám děkuji, kolegyně, kolegové. A přecházíme k bodu číslo 10, týkající se rozpočtu Evropské unie na rok 2016, všechny oddíly. Slovo má nejdříve pan zpravodaj. Pardon, zpravodajka No, chvílku počkáme. Prosím, neveďte rozhovory v sále. Unterschreibe den da. Kolleginnen und Kollegen, darf ich euch jetzt bitten, entweder... Vážení kolegové, prosím, usaďte se a nebo přerušte rozhovory tak, aby paní zpravodajka nám mohla představit svou zprávu. Nein, gar nicht. Dankeschön, geht doch. Dann darf ich... Děkuji vám. A nyní tedy žádám paní kolegyně Dídry Klun. Snad jsem to vyslovil správně, prosím. Very much, Chairman. Yes, and, um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Stanovisko, které bylo nedávno schváleno výborem, Eh, je známé. Nyní budeme eh, hovořit o konkrétních číslech. V tom stanovisku Na zbuzovalo starosti, že ten rozpočet by se měl zaměřovat na pracovní místa, na zaměstnanost a měli bychom v celé oblasti mládí a zaměstnanosti se na to zaměřit, eh, abychom byli proti chudobě, nezaměstnanosti. A abychom také podporovali vytváření pracovních míst a sociální inkluzi pro ty, kdo mají dlouhodobě eh, nějaké znevýhodnění, eh, jako postižení, eh, aby tedy lidé nebyli odrzováni. Zabývali jsme se také tím, jak jsou řízeny ony programy, prefinancováním programů do roku 2020, zeměna Evropského sociálního fondu u EGF, což je fond na přizpůsobení se globalizaci a také fond e FD. Vidíme potřebu podporovat malé podniky, střední podniky a mikropodniky. V této souvislosti předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, které Eh, reflektují právě tyto úvahy přednesené v našem eh, výboru. Na základě toho, co kolegové předložili, to všechno bylo eh, rozdáno, abychom byli informováni ohledně jednotlivých opatření v sociálním fondu a v dalších opatřeních, abychom tedy mohli vytvářet pracovní místa, zabývat se zaměstnaností, Eh, mládeže, abychom navyšovali financování tam, kde je to zapotřebí v těch daných programech a aby se to dalo použít v nových eh, rozpočtových položkách. Také jsme se zabývali eh, svobodným pohybem pracovníků na mm, podporou migrantů, zejména z třetích zemí, abychom měli efektivnější podporu v takovýchto případech. Také jsme toto všechno tedy zvážili v našich pozměvacích návrzích. My jsme se zabili také makrofinancem a frontloadováním, předběžným financováním, aby bylo zajištěno, že ty programy budou dobře eh, profinancovány. Máme tu celou řadu návrhů, které přišly a eh, od koordinátorů víme, Eh, že nám tedy eh, předložili eh, to, co, se, to, co bylo možné. My máme několik prioritních návrhů, které vám chceme předložit. Je zapotřebí, abychom se drželi našich priorit. A v tomto smyslu předkládali pozměňovací návrhy i na základě stanoviska stínových zpravodajů. Takže tyto pozměňovací návrhy odrážejí ta naše mm, původní e, prohlášení ohledně stanovisku k rozpočtu. E, dívali jsme se na čísla. 20. července je lhůta pro pozměňovací návrhy. Pokud máte pozměňovací návrhy, prosím, zaměřte se na to datum. Mm, moje kancelář na tom teď bude pracovat, abychom to měli připravené a v srpnu, abychom byli tedy eh, připraveni už na to eh, v září předložit text. Spravodajové, eh, kteří se zabývají rozpočtem z různých výborů, se dnes sejdou ve dvě hodiny. To je ode mne všechno. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Pan kolega Pirinský se nám schovává. Prosím. Uh, that was not my intention, Chairman. Ono jsem neměl v úmyslu, tam byl jenom technický problém. Děkuji vám, pane předsedo. Stanovisko Rady k rozpočtu 2016 znamená snížení eh, v eh, hlavě 4, snižují se platby o 72 milionů eur, je to skoro 73 milionů. Nejvíce stižený Evropský sociální fond, více než polovina tohoto snížení je právě z jeho platebních prostředků, více než 47 milionů eur. Největší částka, o níž má být snížen tedy to prostředky v SS, to jsou prostředky více než 20 milionů eh, eur eh, v, u eh, Mm, regionů, které mají e, potíže, pak se to jedná i prostředků na technickou asistenci. Více než 22 milionů je sníženo oproti návrhu komise, tam, kde se to týká naší pravomoci ohledně zaměstnanosti a inkluze. A také tří významných programů pro zaměstnanost a sociální inovaci Progres, Jures a mikrofinancování a sociální podnikání. My nemůžeme podpořit takovéto škrty vzhledem k našemu stanovisku výboru. Eh, a eh, také nemůžeme podpořit takovéto jednání na trialogu. Potřebujeme mm, nutná opatření, eh, abychom podpořili inkluzi. Naše stanoviska jsou známa, je tu velký eh, nedostatek, eh, který byl způsoben tím, že eh, rada neimplementovala řádně priority, pořád se nám nedosáhnout dosáhnout cílů v sociálních věcech a zaměstnosti do roku 2020. Potřebujeme prostředky pro asistenci členským státům a jiným Eh, aktérům, jiným subjektům. Je zapotřebí investovat do vzdělávání a eh, zlepšení života evropských občanů. Potřebujeme tato opatření, aby se vyrovnala opatření zaměřená na škrty, na šetření. A eh, proto návrhy jsou zcela nepřijatelné. V této souvislosti vítáme to, tyto pozměňovací návrhy paní zpravodajky zaměřené na to, aby se navýšily prostředky Evropského sociálního fondu a také navrhujeme návrh plateb na rozpočtové eh, řádky eh, zaměstnanosti mládeže a také zaměřené na migranty, zejména migranty z třetích zemí a také na program mikrofinancí a sociálního podnikání. Dalším důležitým eh, prostředím jsou výdaje zaměřené na administrativní kapacitu a Ehm, potřebujeme eh, používat k tomuto finanční prostředky. Proto je tu návrh na to, aby se eh, navýšily rozpočtové položky na rok 2016 ale nemůžeme souhlasit se snížením, které je navrhováno u administrativních výdajů. Pozměňovací návrhy jsou konsistentní s naším návrhem, vyžadujeme adekvátní finanční zdroje, abychom mohli dosáhnout cílů, které byly stanoveny v oblasti sociální a zaměstnanosti. Děkuji. Eh, paní kolegyně Trapez z ECR. Děkuji, pane předsedo. Eh, změny eh, rady jsou sice krokem správným, správným směrem, ale nedostatečné. My jako EKR už jsme mandát pro trialog odmítli protože eh, je to sice eh, malý krok správným směrem, ale eh, je příliš neambiciozní. Tady je skutečně třeba dorovnat a zaplnit tu mezeru hm, mezi, mezi splát platbami a přísliby. Dnes tady máme nějakých je 25, 26 miliard. A tady je třeba skutečně dělat něco jiného. Za prvé nesmíme mít dluhy a e, za druhé toto prostě není přípustné. Pokud se týče sociálních záležitostí, je třeba se více zaměřit na princip subsidiarity než dosud. To se týká také organizace práce a ochrany pracujících. Já ve výboru budu proto, aby se eh, ušetřilo na programech a aby se eh, zjednodušily výdaje. Eh, toto nemůžeme řídit ze strany z úrovně EU. Jednotlivé země mohou zlepšovat kvalitu života pro své občany v rámci vlastní zodpovědnosti, kterou je třeba posílit. A v tomto smyslu podáme také příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. Není paní kolegyně Weber za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za její práci. Podle nás postoj rady k výdajům na zaměstnanost a sociální záležitosti je velkým zklamáním. Místo toho, aby se více investovalo do růstu a tvorby pracovních míst, tak ty návrhy rady vlastně snižují příděly na výdaje u této rozpočtové položky třeba pro EASI, EURES, některé položky u Evropského sociálního fondu. A já si tedy říkám, jak je to možné právě v době, kdy vysvětlujeme evropským občanům, že chceme, aby měli více práce, aby ta pracovní místa byla udržitelná, že se o to skutečně snažíme. Musím tedy říci, že velice vítám pozměňovací návrhy zpravodajky, především vzhledem k tomu, že se snaží vlastně e, znovu navýšit ty položky na zaměstnanost a sociální věci. Velice se mi líbí návrh zvýšit příspěvky e, z Evropského sociálního fondu, protože to určitě přispěje ke tvorbě pracovních míst a k podpoře růstu. Dále pozměňovací návrhy na iniciativu zaměstnanosti mladých lidí a také pokud jde o tom podporu a technickou pomoc pro ty, kteří využívali nástroj mikrofinancování. Také jsem ráda, že pilotní projekt navržený skupinou ALDE týkající se družstev jako cesty na zlepšování pracovních příležitostí, že tam je vlastně přiděl 1 milion eur, i když je to méně, co jsme původně očekávali. ALDE má radost, že ten pilotní projekt si získal širokou podporu výboru a jsem přesvědčena, že budeme mít všichni prospěch z tohoto pilotního projektu, který umožní výměnu nejlepších postupů. Těším se na spolupráci se spravodajkou, tak abychom mohli do hlasování připravit velice dobrou zprávu s vhodnými eh, čísly, tak jak ty prostředky potřebujeme v Evropě pro růst a zaměstnanost. Děkuji. Děkuji vám. Stínová zpravodajka GUE NGL se odmluvila vzhledem eh, k jiným povinnostem s stínovými, eh, v okruhu stínových zpravodajů. Náhradníka zde nevidím, takže za zelený Tomáš Mežarič. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za práci na návrhu. Rozhodně souhlasíme s názorem většiny kolegů, že návrh rady je zklamáním a vítáme pozměňovací návrhy naší zpravodajky. Většina z nich se nám líbí. Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že my našimi pozměňovacími návrhy k mandátu pro trialogu jsme zdůraznili, že potřebujeme skutečně inkluzivní udržitelný růst a zaměstnanost a ve stejném směru budou i naše pozměňovací návrhy pro zpravodajku. Chci jen zdůraznit tři body a to bude vše. Určitě téměř všichni se shodneme na tom, že investice do zaměstnanosti mladých lidí je důležitá. I komise samotná to řekla. Proč tedy nejsou nové závazky eh, pro iniciativu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2016? a proč tedy zpravodajka navyšuje pouze platby, několik závazky. Ve víceletém finančním rámci bylo řečeno, že ty globální rozpětí se nebudou vracet členským státům, ale že se budou investovat právě do zaměstnanosti mladých. To snad stále platí a to rozpětí, ta marže by tedy měla být použita právě na zaměstnanost mladých lidí. A my si tedy myslíme, že je velice důležité navýšit jak závazky, tak platby u iniciativy pro zaměstnanost mladých lidí. Za druhé, jak již řekli kolegové Pirinsky a Weberová, tak nesouhlasíme s snížením Evropského sociálního fondu, zvláště u těch eh, přechodných regionů, eh, které jsou také vlastně eh, ovlivněny krizí a potřebují efektivní nástroj, tak aby mohly dosáhnout cíle 2020 a je tedy třeba posilovat eh, ekonomiku a nejhroženější skupiny společnosti. Ne úplně souhlasíme s návrhem komise, který navrhuje nižší rozpočtové položky pro tyto oblasti ve srovnání s loňským rokem. Doufáme, že operační programy budou letos schváleny a že bude dostatek finančních prostředků na hladký běh těchto programů. A konečně eh, bude samozřejmě, budeme diskutovat o všech pilotních projektech. Chtěl bych zdůraznit, že bych vás chtěl poprosit o podporu našeho pilotního projektu týkající se zelen, zelené udržitelné budoucnosti a také přípravného projektu. Je, myslím, na čase, abychom připravili konkrétní iniciativy na pomoc absolventům absolventům hledat udržitelná pracovní místa. Právě na to je zaměřen ten náš pilotní projekt a prosím o vaši podporu. Děkuji. Vielen Dank. Jetzt. Děkuji vám. A teď je řada na EFTD, ale nevidím zde stínového zpravodaje. Někdo by to chtěl převzít za e FDD? Nikoli. NF. Ani zde nevidím zpravodaje a nikdo k tomu nic nemá. V tom případě požádám zástupce komise Patrika Maléze z DGMP. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, paní zpravodajce, děkuji poslancům výboru za předložené pozměňovací návrhy a za návrhy eh, vlastně vrátit se k návrhu komise, tak abychom podporovali hospodářský růst, pracovní místa, sociální dialog a mikropodnikání. My jako komise to vítáme, nicméně máme několik poznámek ke konkrétním pozměňovacím návrhům. 6203 to je navýšení eh, pro eh, rozvinutější regiony z ESF. Myslíme si, že to jde nad rámec odhadu komise, odhadu toho, co bude zapotřebí. Výdaje nahlašované členskými státy by vlastně z minulé zkušenosti z odhadů členských států odhadujeme doplatek ve výši 900 milionů na konci roku 2016. A to je, myslím, maximum, které komise bude schopna příští rok zaplatit. Iniciativa zaměstnanosti mládeže. Podporujeme názor zelených, pokud eh, přesněji řečeno současný příděl je 3,2 miliardy ve víceletém finančním rámci. Návrh nárůstu o 2,5 miliard u pladeb, to je více, než jaký je příděl na prostředky pro závazky v rámci víceletého finančního rámce. To znamená, že by to komise nemohla zaplatit. Maximální částka, kterou můžeme zaplatit po realokaci rozpočtu 2015, eh, jsou 2 miliardy z s tou stávající výší prostředků pro závazky, tak jak je ve víceletém finančním rámci. To znamená, že ten nárůst o 2,5 miliardy by znamenal i příslušný nárůst u prostředků pro závazky. 6207. Tam byl návrh snížit prostředky pro platby eh, u eh, organizací pracujících a zpravodajka zde říká, že ta úroveň z roku 2015 je dostatečná. Komise eh, tady musí nesouhlasit. Rozpočet na rok 2015 byl velice konzervativní. Skutečné plnění v minulém roce bude asi lepším ukazatelem toho, jaké jsou skutečné potřeby na podporu organizací, organizací pracujících. Rozpočtové plnění pro rok 2014 bylo 17 milionů, plnění prostředků na platby v roce 2013 bylo 16,7 milionů. Takže myslíme si, že návrh eh, komise se více blíží skutečným potřebám, i když přihlédneme k eh, rozpočtovému plnění v minulosti. osm to je eh, mikrofinancování a sociální podnikání. Tady máme velké pochyby, jestli to nejde nad rámec působnosti současného právního základu. Nařízení 1296 z roku 2013, článek 27, definuje typ akcí, které mohou být financovány eh, tímto programem mikrofinancování a sociální podnikání. A není tam technická podpora, technická pomoc pro ty příjemce. Tak, jak je ten článek formulován, tak technická pomoc může být poskytována pouze Eh, vlastně institucím, eh, to znamená třeba poskytovatelům mikroúvěru, ale nikoli těm konečným příjemcům. Nejsme si tedy jisti, zda ten eh, návrh vůbec by mohl být přijat, aniž by byl změněn právní základ. Pak tady také článek 5 v nařízení jazy, kde se ty příděly dělí podle os a je tam tedy celková částka 21% celkového přídělu právě na mikrofinancování a sociální podnikání. A máme pochybnosti, zda když se zvýší prostředky na závazky, zda to e, nebude přesahovat působnost tohoto článku a zda by tedy to bylo možné eh, dle právního základu. Pak 6230, to je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, EGF. Možná trochu vysvětlení k té částce eh, navržené komisí, to je 30 milionů na prostředky pro platby. My tady souhlasíme s tím, že ty skutečné platby by se měly blížit k těm 50 milionům, tak jak je to navrženo v pozměňovacím návrhu, ale chtěli bychom zdůraznit, že tak, jak rozpočtový orgán každý rok hlasuje o rozpočtu, máme vždy nějakou částku k dispozici zvrácených prostředků. Některé prostředky se vrací, někde, někde tam jsou vlastně interní příjmy komise. To znamená, při tom každoročním hlasování o rozpočtu máme, budeme v roce 2016 mít přibližně 30 milionů k dispozici na prostředky pro platby z těch eh, vnitřně eh, přidělených příjmů. Eh, to znamená nový rozpočet 50 milionů plus těch 30 milionů, o kterých jsem se zmiňoval, to by asi bylo moc u prostředků pro platby na EGF. Děkuji. Vielen Dank. Dann da... Děkuji. E, prosím, má k tomu někdo něco? Pokud ne, pak eh, chci ještě říci, že 20. Eh, června v poledne je termín pro pardon, 20. července. 20. července eh, je termín pro pozměňovací návrhy. Hlasovat budeme 3. září a 28. října je toto naplánováno na plénum, nebo tedy v tomto období. Takže tolik k tomuto bodu. A nyní tady máme číslo 11 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik na rok 2015 a půjde o priority jeho provádění. Spravdajem je pan Sergio Gutierrez Prieto. Dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My máme toto stanovisko pro Hospodářský výbor na základě článku 54 jednacího řádu. Jak víte, je to takový e, druhý krok, e, kterého se e, na účastní tento parlament. V listopadu vlastně je pravidelná tabulka hospodářského růstu a teď vlastně zkoumáme doporučení pro jednotlivé země, tak jak je formulovala komise, studujeme národní plány a plány stability a konvergence. Chtěl bych úvodem zmínit poslední bod mého stanoviska týkající se demokratické legitimity protože tento Evropský parlament se má vyjádřit k doporučením pro jednotlivé země v okamžiku, kdy ta doporučení vlastně už jsou schválena Evropskou radou. Takže to nemůžeme nijak ovlivnit nemůžeme nějak rozhodovat nebo vyjadřovat se k těm doporučením, nemůžeme je nějak upravit a maximum, co můžeme udělat, je snažit se, aby ta příští doporučení trochu obsahovala názory tohoto parlamentu, což za poslední čtyři roky se nám bohužel příliš nezdařilo samozřejmě tady druhá část té demokratické legitimity, kterou musíme zmínit. Jsou národní reformní plány, podle eh, těch sixpack je tento plán vlastně takovou jakoby povinnou smlouvou mezi členským státem a evropskými institucemi. Mnohé z těchto národních programů se často ani neprojednávaly v národních parlamentech, a nemají také dostatečně zohledněny sociální aspekty. U toho evropského semestru vlastně je toto taková orientační diskuse o těchto plánech, ale jenom se orientuje, orientuje a k něčemu to moc nevedlo. A je tedy, myslím, dosti znepokojivé, že každý rok vlastně řešíme tu legitimitu. My chceme, aby ta zpráva věcí veřejných měla demokratickou legitimitu, ale bohužel se to ještě úplně nenaplňuje ani to se týče člen, členských eh, států, eh, kontroly ze strany národních parlamentů, ani co se týče Evropského parlamentu. Pokud jde o obsah samotný, je třeba uznat, že celý eh, semestr vypadal různě, vlastně byla tam fiskální odpovědnost, fiskální reformy, růst, a e, znělo to jinak, než co nám předkládala Barosova komise v posledních letech. Nicméně ta nová hudba bohužel se úplně neodráží v národních reformních plánech, když se na ně podíváme e, pro jednotlivé země. Je pravda, že je obtížné najít nějakého společného jmenovatele v situaci, která je velmi odlišná. Problémem EU je, že členské státy jsou různorodé v mnoha aspektech. Ekonomická síla, míra nezaměstnanosti, míra chudoby a musíme tedy se nemůžeme vlastně se snažit hledat stejný recept pro všechny, protože nefunguje to též pro země severu, země jihu, země e, západní, země východní. To je prostě nemožné. Takže musíme se soustředit na detaily. Můžeme najít nějakého společného jmenovatele v tom smyslu, že všichni potřebujeme investice, všichni potřebujeme větší eh, rozpočtovou eh, kázeň, všichni potřebujeme strukturální reformy na podporu hospodářského růstu. Ovšem nemůžeme prostě Evropskou unii celou dát do jednoho pytle a vlastně použít eh, stejnou kopii receptu pro všechny, protože ty situace jsou odlišné a je třeba k ním přistupovat odlišně. Hlavním problémem, eh, který já vidím u těch doporučeních pro jednotlivé země, je to, že tam není žádná konkrétní ambiciozní strategie na omezení nerovností, což je dnes velkým problém eh, v EU před dvěma, třemi týdny eh, to bylo uveřejněno ve zprávě. Eh, komise říká to i OECD. Prostě v EU jsou velké nerovnosti mezi státy, mezi občany, mezi pracovníky na trhu práce, podle toho, v jaké zemi pracují je tady i rozdíl v tom, jaké příležitosti mají občané získat práci a netrpět sociálním vyloučením. A proto tedy potřebujeme nějaké strategie a ty doporučení pro jednotlivé země by měly být právě takovou velkou strategií, jak bojovat s nerovnostmi. Tato zpráva, kterou jsme eh, předložili, respektive návrh stanoviska, se o to snaží. Samozřejmě je to tedy návrh eh, stanoviska, takže máme omezený prostor, vlastně zhruba dvě stránky, a tam jsme se snažili analyzovat tři konkrétní věci, tedy ten společný jmenovatel omezit nerovnosti. Zmiňujeme tam za prvé eh, fiskální odpovědnost. Evropská komise předložila revizi balíčku stability a růstu, nebo paktu stability a růstu, ale ještě se to dostatečně neodráží v těch doporučeních a je třeba vlastně zajistit flexibilitu pro růst a zaměstnanost, ale také eh, zásku soukromých dluhů, eh, hlavně u malých a středních podniků a domácností. Eh, je to důležité zvláště u těch rodin, kterým hrozí soudní vystěhování z jejich eh, hlavního bydliště a případně z jejich prvního bydliště. Dále zmiňujeme myšlenku reform, že je třeba najít nové reformy trhu práce tak, musí to být takové reformy, které omezí roztříštěnost, segmentaci. Dnes v Evropské unii zhruba 90 nových smluv je uzavíráno na dobu určitou, což eh, vytváří velký rozpor mezi těmi starými smlouvami na dobu neurčitou a těmi eh, novými smlouvami, které se týkají především mladých lidí a žen, kteří mají smlouvu na dobu určitou. A je třeba, aby také za, za práci byla důstojná mzda a aby byla zajištěna jak flexibilita, tak bezpečnost těch pracovníků. Dále otázka důstojných mest. To je jeden z hlavních problémů v Evropské unii. Ta mzda vlastně činí z pracovního místa eh, něco, co zajišťuje důstojný život a musí být tedy důstojná i samotná tam zda. To je samý základ evropského sociálního modelu. Navíc zaměstnanost je něco více než jen právo. Je to vlastně pupeční šňůra, která občana spojuje s tou společností. A často je problém právě zajištění důstojných mest. Více než 10 lidí žije pod Prahem chudoby, přestože pracují. A to je problém samotného evropského sociálního modelu. A mě proto velice znepokojuje, že Evropská komise, která vlastně kritizovala eh, tuto situaci, nadále eh, to neřeší. Doporučuje některým členským státům nárůst mest o 0,5 s poukazem na to, že se jedná o makroekonomickou nerovnováhu. Ovšem ani takovéto příjmy často nezajistí důstojný život lidí. Také říkáme, že je třeba posilovat eh, politiky v případě eh, vysoké míry nezaměstnanosti a především dlouhodobé nezaměstnanosti. Tím, jak narůstá dlouhodobá nezaměstnanost, tak eh, Eh, hodně lidí je bez práce po dlouhou dobu a navíc nemají ani dávky, protože ty jsou taky seškrtávány. Každý rok se tedy zvyšuje míra sociálního vyloučení a potenciální chudoby v Evropské unii. Musíme vytvořit nějaké režimy minimálního příjmu, je to v kompetenci členských států, ale pokud eh, nebudeme schopni lidem zaručit pracovní místo anebo dávku v nezaměstnanosti, tak je třeba zajistit, aby aspoň ti lidé měli nějaký minimální příjem, zvláště když se starají o nezletilé děti. A na závěr ještě zmiňuji automatické stabilizátory, to se týká například eh, důchodů a zdravotnictví. Myslíme si, že fiskální odpovědnost musí být ruku v ruce se sociální odpovědností a v mnoha členských státech EU tato sociální odpovědnost byla eh, často, eh, řekněme, zlikvidována především velkým seškrtáváním důchodů, dávek nezaměstnanosti, příspěvku na vzdělání a to všechno zvýšilo nerovnosti v Evropě. To znamená, máli Evropa růst makroekonomicky, musíme také zajistit, aby tento růst nešel jenom po kapkách, ale aby se skutečně dostal k evropským rodinám, evropským domácnostem, které byly nejvíce postiženy krizí. Děkuji. Dankeschön. Ich hab gleich... Děkuji. ještě Eh, tady mám otázku, aby tady nedošlo chybě. Vy říkáte, 90% pracovních poměrů v EU jsou na dobu eh, omezenou nebo určitou, eh, nebo nejsou dlouhodobé. Nevím, jestli je to, tam něco chybělo. Možná, že to bylo 90% nově uzavíraných smluv v současné době. Ano, dobře, tak teď je to správně. Dobře, nyní za EPP paní kolegyně Sofia Ribeiro. Děkuji vám, pane předsedo. Chci skutečně poblahopřát panu kolegovi eh, Gutierrezovi Prieto. Předložíme nějaké pozměňovací návrhy a stejně jako jindy budeme mm, určitě na tom moci dobře spolupracovat i v této příležitosti, kdy jednáme o evropském eh, semestru. Já bych eh, ráda navázala na další věci. Když jsme mm, připravovali nebo připravujeme ambiciozní zprávu zaměřující se na zaměstnanost a sociální věci, týkající se evropského semestru, kdy se jedná o konkretizaci rozpočtových politik, eh, tak abychom při ní byli zodpovědní, abychom mm, prováděli sociální ochranu. Musíme si uvědomovat, jaké jsou specifická doporučení pro jednotlivé členské státy. E, to, co přináší Evropská komise, podle nás ukazuje, že nehledě na stávající opatření zapotřebí dalšího úsilí, strategického a rozhodného úsilí k tomu, abychom umožnili udržitelný růst. Ve stanovisku, které poskytneme výboru EKON, je zapotřebí zhodnotit vícero aspektů a e, ty se zakladají několika principech. Především nemůžeme doufat, že ke zlepšení dojde bez e, sociálních e, věcí, bez toho, že by byly náležitě zohledněny. Členské státy musí se zabývat dlouhodobou nezaměstnaností a proto je zapotřebí provést další úsilí o inkluzi mladých lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a také se zaměřit na eh, osoby, které jsou ve zranitelné pozici, bývají to třeba ženy. A eh, Toto všechno je zapotřebí zohlednit, abychom dosáhli udržitelnosti v sociální oblasti. Nutná je solidarita pro další generace. Co se pak týče minimálních mest v členských státech, je zapotřebí, aby eh, souhlasili eh, s cíly eh, konkurenceschopnosti, je zapotřebí, abychom ve všem hleděli na udržitelnost. A také je zapotřebí posilovat potřebu udržet sociální tlak na pracovní místa na dosavadní úrovni je zapotřebí dosáhnout eh, politického konsenzu v této věci a nesmíme zapomínat ani na transparentnost. Nakonec naše hodnocení se musí zaměřovat na prvky, které jsou skutečně ústřední eh, v Evropské unii. V tuto chvíli víme, že a to už nám komise také potvrdila, že celá řada různých prvků z loňského roku bylo vyloučeno z doporučení pro jednotlivé členské státy, a nebo budou eh, probírána jinak v době programování. Takže nesmíme ztrácet čas. Eh, a chci připomenout, že hm, právo eh, že právo ukládá určité kompetence členským státům v sociálních oblastech a na závěr bych ráda ještě poznamenala, Eh, podle toho, co říkala komisařka Tyson, eh, musíme využít příležitosti eh, spolupráce v Evropské unie tak, aby evropští občané měli pracovní místo, protože nezaměstnaných je 3,5 milionů jsou vyloučeni. A jako stínová zpravodajka EPP chci vybítnout k tomu, abychom Eh, předložili příslušnému výboru naše doporučení v tomto směru. E Děkuji za SR e Andrea McIntyre. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, paní, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala zpravdajovi za práci na tomto stanovisku. Po prvním čtení Myslím, že Sergio se snažil najít nějaký společný jmenovatel v místech, kde jsme loni měli určité potíže a že převzal celou řadu priorit eh, od různých politických skupin. A já skutečně velice oceňuji tuto snahu eh, porozumět stanoviskům některých z nás. A skutečně oceňuji jeho eh, přístup k této věci. Letos tedy začínáme s velice dobrým základem a mimořádně vítám uznání, že situace není stejná ve všech členských státech ohledně jejich deficitu nebo reformy pracovního trhu a také úrovně zaměstnanosti. Také vítám referenci na potřebu reformovat pracovní trhy a souhlasím, že členské státy potřebují najít vyváženost ve svých reformách. V některých oblastech myslím, že bychom eh, měli dost práce najít dobrý kompromis. Eh, jsou tam eh, potíže například v odstavci 6, kde je trochu souvislost mezi nejistou a dočasnou prací. A v devítce nejistou prací a e, prací na částečný úvazek. A my to nesmíme e, plést, protože to nejsou stejné věci. Skutečně bychom měli uznávat, že dostupná normální standardní forem e, práce poskytuje celou řadu benefitů lidem, kteří eh, nechtějí pracovat třeba na plný pracovní úvazek nebo z jiných podmínek. Tato flexibilita pracovního trhu už ukázala, že tímto lze dosáhnout vyšší zaměstnanosti u těch, kdo by jinak byly vyloučeny. Teď nechci zmiňovat jenom ženy, ale jsou ženy v naší zemi konkrétně, které chtějí pracovat na částečný úvazek a eh, jiné, eh, které chtějí dočasný, dočasné pracovní místo. A neměli bychom tedy tuto věc odmítat a priori jako špatnou. Další klíčovou věcí pro nás je, že se musíme držet kompetencí našeho výboru a tedy i celého parlamentu, takže bychom raději tam neviděli odkazy na daně nebo na minimální mzdy a nebo na eh, celoevropské automatické stabilizátory Eh, když toto budeme mít na paměti, myslím, že se nám podaří sestavit dobré eh, pozměňovací návrhy. My se o to budeme snažit a budu se těšit na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji v následujících týdnech. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A nyní eh, Marin Harkin za ALDE. Thank you and thank you to Sergio. Děkuji a chci poděkovat Sergiovi za jeho zprávu pracujeme společně opět na e, Evropském semestru. Já jsem velice ráda, chci ti poděkovat, protože e, si vykonal obrovské úsilí na to, aby si předložil návrh, který Neříkám, že můžeme úplně souhlasit, eh, protože se na to díváme z různých pohledů, ale je to návrh, který bude reflektovat do velké míry celou řadu myšlenek, kterou eh, lze nalézt v různých politických skupinách. Skutečně za chci za to poděkovat, protože tím je pro nás pak snadnější spolupracovat na tom, abychom nalezli společnou půdu. Chci zdůraznit to, co eh, řekla Andrea. jak už bylo řečeno i komisí, fiskální eh, politika eh, má být diferencovaná podle konkrétní situace v jednotlivých členských státech. A někdy mám takový pocit, že to, co říkáme v dokumentu, je jedna věc, ale když se hovoří o doporučeních pro jednotlivé členské státy, tak nemám pocit, že, že by to bylo přesně tak že by tam byly skutečně rozdílné doporučení pro různé členské státy na základě jejich rozdílné situace. Ten fiskální prostor by měl poskytnout členským státům a zejména by měl zdůraznit, eh, že tuto možnost mají členské státy aby eh, mohli svou vnitřní eh, poptávku zlepšit prostřednictvím těch nástrojů, které mají a tak dále. Myslím, že velice důležité, abychom o tomto všem uvažovali. Musíme také zdůraznit, že pokud skutečně máme měnovou unii, tak je tu zodpovědnost eh, jednat u těchto států. Eh, krize jsou cyklické, to musíme být na paměti, takže je zásadní, abychom eh, takto reagovali a zabývali se nabídkou i poptávkou. Někdy se ty obě dvě strany rovnice nezohledňují eh, dostatečně, takže v tomto smyslu také předložím nějaké pozměňovací návrhy. Také eh, ohledně těch eh, specifických doporučení pro jednotlivé členské státy se píše o dluhu, hovoří se o, e, ze, o, o rodinách, kterým hrozí vystěhování e, z domovů z důvodu dluhu. Ale ono je to různé v jednotlivých členských státech, to je tedy zapotřebí také e, brát v úvahu. A nepochybně by toto bylo mimo kompetence EU. A já doufám, že se nám podaří najít nějaký společný text k této věci. Také vítám, e, že hovoříte o tom, že zapotřebí zrychlit investice do tedy sociální investice a, a do zaměstnanosti, protože jde o to, abychom měli sociální e, ekonomiku. E, celkově ta zpráva je velice dobrá, ale není tu v ní žádné uznání o tom, co všechno může, čeho všeho může dosáhnout sociální ekonomika, takže si myslím, že tam bychom o tom mohli napsat velice silný odstavec. Eh, hovoříte velice důležité věci. Eh, je zapotřebí vážit flexibilitu a eh, bezpečí. V posledním a předposledním mandátu se hovořilo o flexikuritě a teď se zdá, že to, tento termín zmizel z programu, že už není součástí našeho slovníku. A to si myslím, že je opravdu škoda v odstavci 8 se mluví o nárůstu eh, pracovníků, kteří ztrácejí benefity, než přijdou na nové pracovní místo. Eh, my potřebujeme skutečnou flexikuritu, eh, abychom mohli dosáhnout správného řešení. Potom je tu narůstající nejistota, o které se zmiňujete. A tady já jsem velice jasně slyšela co říkala Antea, protože jsou tu někteří, co si přijmí dočasné pracovní místo nebo chtějí pracovat na částečný úvazek. Ale stejně tak si myslím, že se podívá celkový obrázek, že součástí problému je, že prostě nemáme dost informací. E, můžu říct, jak to je u nás v zemi, ale nevím, jak to vypadá jinde. E, takže co se týče těch e, částečných pracovních úvazků, samozřejmě narůstá i jejich počet jsou tu statistiky, že přes 90% eh, nových kontraktů to je. Já bych ráda viděla eh, více, abychom si mohli udělat celkový obrázek o situaci. Eh, hodně práce na, na částečný úvazek je dobrovolná, ale někdy to tak dobrovolné není. Takže myslím, že by nebylo od nás správné, kdybychom se takto vyjádřili Eh, celkově měli bychom eh, rozdělit ty jednotlivé eh, tématiky a hovořit o nich zvlášť. Ale pokud všechno smícháme dohromady do jednoho návrhu, tak si myslím, že oslabíme argument, který chceme přednést. Já bych ráda k tomu měla lepší informace, než eh, tento text dokončíme. Velice souhlasím s vašem volání po důstojné práci, eh, včetně toho, co říká MOP, eh, protože pokud někdo nemá práci k tomu, aby se uživil, tak všechno to, co tady děláme, o čem hovoříme, nenese ovoce. A my tedy se musíme snažit zajistit, že ať už přijde jakýkoliv návrh, že povede právě k tomuto cíli. Také hovoříte o progresivním zdanění, že bylo tedy oslabeno v poslední době. A já si to přečtu, tento text, a jsem přesvědčena, že eh, je zapotřebí využívat veškeré nástroje. A k tomu, co říkala Antea, taky eh, daně patří do kompetence členských států, s tím souhlasím a mm, musíme přemýšlet také o tom, k jakým škrtům došlo. A e, komise e, ví, že tu jsou různé e, různé oblasti, kudy lze přispět členským státům. To všechno, všechny ty nástroje musíme dát dohromady. Regulační rámec EU by měl podporovat investice do pracovních míst. A já souhlasím a podporuji s tím, co říká komise, ale měli bychom dále posílit tyto regulační nástroje tím, že se budeme dívat na to, jak fungují, budeme mít hodnocení jejich dopadu. A je velice důležité, ať už předneseme jakýkoliv návrh, Nejen kvůli tomu, že si myslíme, že to je dobrý nápad, nebo protože to je nějaká politická perspektiva, měli bychom jej přednést tak, abychom zajistili našim občanům, že můžeme podpořit to, co říkáme, hodnocením dopadu, aby toto tedy bylo v našem regulačním rámci. Tím samozřejmě náš argument, naše argumentace bude mnohem silnější. Členské státy musí odstraňovat překážky vytváření pracovních míst a do toho by mělo vstupovat i začlenění nebo spolupráce se sociálními eh, partnery. Já všem děkuji, děkuji eh, zpravodaji, novým zpravodajům, těším se na spolupráci a doufám, že se nám podaří sestavit dobrý, silný eh, dokument ve všech jeho součástech, aby byl dobře odargumentován a děkuji vám všem za spolupráci. Děkuji. A teď eh, zde opět eh, nemáme kolegyni, která je na jiné schůzi. Mikavana za zelený, zelené fá tady taky není, ale ale Jean Lambert to vezme jako náhradnice. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych měla být také na té schůzi, jako je Ines Suberm takže já nebudu moci zůstat až do konce debaty, za což se omlouvám. Musím říct, že jsme se shodli s paní kolegyní, že toto je velice dobré, eh, dobrá výchozí eh, pozice a opravdu shodneme se také na tom, že je třeba posílit demokratickou legitimitu celého procesu. Tento týden kdy demokracie se silně spochybňuje, je třeba, abychom to posílili všude, kde je to možné. Já rovněž souhlasím s řadou komentářů k tomu, jak používáme ten termín prekérní v souvislosti s různými druhy zaměstnání, čili to může být, že je to práce taková náhodná nebo práce prostě omezená nějakým způsobem, časem nebo takhle a mm, prostě taková, která mm, nedává lidem eh, dostatečný přístup k eh, sociálnímu ne, eh, sociálním nástrojům. Ten odstavec dva, čili to je otázka Eh, soukromého dluhu. Eh, co to je? Je to dluh, který se týká eh, insolventních firm, nebo je to dluh jednotlivců? My víme, že v některých členských zemích se osobní zadlužení považuje za co nebezpečného pro celou ekonomiku. A také máme lidi, kteří nejsou schopni přežít celý měsíc na tom, co, tedy z toho, co vydělají a jsou nuceni si půjčovat eh, od často od různých až kriminálních elementů. Čili zajímal by mě, o jakém typu dluhu se tady hovoří, aby bylo jasno. Dále eh, to eh, de facto souvisí také s tím, jak to souvisí eh, s bydlením. Jestli tedy je to skutečně ten skutečný domov, ten, to primární místo bydlení. Eh, pak eh, se tady hovořilo také o nerovnosti. A já bych řekl, že to často není jenom otázka vyrovnávání se s problematikou boje proti chudobě. Těch cílů boje proti chudobě máme strašně moc, ale eh, taky jde o narůstání nerovnosti, což může být poměrně velká bariéra pro eh, celkové bohatství společnosti. A proto je tady otázka, jak se stavíme pokrytí základních životních potřeb. Mm, čili já myslím, že bychom to tady mohli trošku rozšířit eh, mm, záležitosti také eh, toho, jak lidé bydlí nejenom bezdomovectví. Já myslím, že eh, my jsme patříme tedy k těm členským zemím, kde stav trhu s bydlením eh, se objevil také v doporučeních komise. Mm, eh, třeba eh, dochází zvláště v Londýně k zvyšování nájemného. Za pár měsíců letošního roku to bylo 25% a přibývá lidí, kteří se musí častěji stěhovat. A to je určitě destabilizační prvek z ekonomického hlediska. Eh, také by mě zajímalo, eh, jak se to má eh, se sociálními nároky lidí, poněvadž vnímáme, že mnozí přicházejí o e, sociální zabezpečení, protože e, pokud jsou nezaměstnaní, tak e, je to překážkou. Prostě vyplácení sociálních plateb je, je často podmíněno nebo je navázáno na pracovní historii. Čili pokud ten systém sociálních plateb příliš ořežete, tak de facto je nemožné, aby eh, lidé se k nějakým penězům eh, dostali i třeba jenom těch, kdy mm, dochází jenom po zastavení plateb. Čili já si myslím, že to je velice důležité také pro eh, možnost důstojného života. No a pak taky je třeba se zaměřit na firmy, nejenom na ty, které třeba eh, propouštějí a zmenšují se, ale také na expanzivní firmy. I tam dochází k posunům. Důležité je zaměřit se na investice, na vytváření pracovních míst, jak eh, paní kolegy Harkin řekla, eh, my k tomu připojíme odstavec o tom, jak, se, jak je výsledek, který úsilí o zaměstnanost. A e, také se to bude zabývat otázkou chudoby dětí. Nicméně já souhlasím taky s Marin v tom, že co se fiskální politiky týče, e, tam eh, je třeba si uvědomit vazbu mezi eh, tím, kdo tam operuje a tím, jakou má zodpovědnost. Čili já myslím, že eh, v mnohých členských zemích vidíme negativní důsledky potenciálně se potenciálně snižování daňové zátěže na tedy sociální dávky. Děkuji. Všem, eh, tak teď Laura, která se měla vystoupit, zde není. A za ENF paní kolegyně Bizoto. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat také eh, zpravodaji. Shodnu se s některými věcmi, které v té zprávě jsou, ale podle mého názoru je to velice mm, Eh, stranický pohled na věc, protože já pocházím z Itálie, eh, znám věci, které jsou pro nás velice znepokojivé, jako je nezaměstnanost, která je velice eh, vysoká o 6 bodů více než v roce 2007 u nezaměstní mládeže to je podobné, 42,5% mladých lidí v Itálii nemá práce, nemá práci a za poslední léta se jejich počet tedy zdvojnásobil. Tato zpráva mm, zcela mm, oprávněně hovoří o e, snižování e, odměny za práci, ale není v ní vidět ten základní problém, neboli rozdíly e, v odměňování v členských státech EU. Odměna eh, za práci se liší v jednotlivých členských státech a to je v podstatě způsobeno rozdílem ceny pracovní síly v rámci Evropské unie a v rámci jednotného trhu. Pokud se tomuto tématu nebudeme věnovat, a to je eh, skutečně pokřivená eh, hospodářská soutěž v Evropské unii, tak nevyřešíme problém s nezaměstnaností který je v některých z našich eh, členských států. A uvedu několik příkladů, jen proto, abych tedy hovořila konkrétně. Já pocházím z Benátska, severovýchodu Itálie, tedy a tam je velice aktuální problém a tam se dá tedy automovou dopravu. Mnoho italských podniků zavírá, protože je postiženo pokřivnou konkurencí eh, od eh, přepravců z jiných států. Eh, ale jsou z členských států EU. Eh, jsou z východních států a nerespektují pravidla, často eh, nerespektují dobu, po kterou lze řídit, a nebo další předpisy. Takže pokud se tomuto tématu nebudeme konkrétně věnovat, tak se z toho problému nevymaníme. Buď pravidla platí pro všechny, a to jak na úrovni sociálního zabezpečení, tak daňové, nebo se nám nepodaří překonat tento skutečný problém, jímž nezaměstnanost je. Cena pracovní práce je problém. Naši podnikatelé v Itálii, ale myslím, že to platí pro všechny evropské státy, prostě nepřijímají pracovníky, protože to stojí moc peněz. Tisíc kilometrů Eh, vzdálenosti však znamená, že pravidla se buď neaplikují nebo platí jinak. Náš výbor musí mít větší eh, odvahu, protože to je výbor pro zaměstnanost. Musíme mít větší odvahu, tak Evropský parlament musíme předejít tomu, abychom ztráceli čas řečmi, protože hm, je nám to jasné, že budoucnost eh, ta neleží v našich rukou. O budoucnosti rozhodnulo pár lidí. Rozhodli o tom, jak dopadne Řecko. Rozhodli se, co se stane z e, miliony řeckých občanů. My o tom nerozhodujeme a přitom se jedná o revoluci. V těchto dnech se Evropa změnila, všimli jsme si toho. Změnil se náš postoj k Evropě. V této zprávě se nehovoří o dalším zásadním problému, a to je imigrace do Itálie a také do dalších zemí. Neustále přicházejí další e, imigranti, to jsou tisícovky denně a e, stávají se sociálním problémem a sociální problém se stává problémem pro naše občany. Včera několik nelegálních imigrantů zablokovalo silnici v, v oblasti, která slouží eh, k dovoleným a takže brání eh, podnikatelům, aby vykonávali svou práci. Pokud nebudeme mít odvahu na tato témata, a to jsou témata, která jsou zásadní, nepodaří se nám problém vyřešit. Musíme pochopit, a já už jsem unavená z toho, že budeme doporučovat a vybízet komisi. Ne, my jsme výbor pro pracovní záležitost, pro, mm, pro zaměstnanost eh, Evropského parlamentu, takže musíme mít odvahu změnit pravidla, změnit Evropu, eh, provést revoluci v Evropě, protože jinak nás v následujících měsících a letech bude čekat skutečně konec Evropy a já na to nechci spolupracovat. Já si myslím, že vy taky ne. Eh, pokud tedy si přejeme, musíme mít dost síly k tomu, protože tu je požadavek našich občanů abychom to učinili. Takže si přeji, abychom v našem výboru pracovali v tomto duchu v následujících měsících, abychom tedy činili rozhodnutí a pracovali ve prospěch našich občanů a abychom nedopustili, že budoucnost našich občanů bude rozhodnuta trojkou nebo nějakými osobami bez srdce, kterým neleží tedy na srdci zájem občanů. Děkuji. Děkuji. Teď se ještě přihlásili, přihlásili další tři kolegové. Děkuji vám, paní, pane předsedo. Chtěla bych se připojit ke kolegyním, které Serčovi pogratulovali k jeho zprávě. Já souhlasím s myšlenkami v bodě 4, kde Sergio jasně ukazuje na to, že členské země v rámci reform pracovního trhu nezajistili rovnováhu mezi flexibilitou a zabezpečením. Tady bych připomněla slova Marianne Harkin, která řekla, že v minulém parlamentu jsme používali termín flexikurita. Možná bychom eh, to měli nazvat eh, jinak Secure Flexibility. Eh, takže možná eh, dát eh, důraz na to, že hlavně jde to zabezpečení a teprve na druhém místě na flexibilitu. Pokud se týče zpráv pro země, tak tady se, tady se je důležité, aby toto bylo zajištěno, protože firmy potřebují určitou pružnost, ale na druhé straně Eh, zaměstnanci potřebují mít eh, své jistoty. Eh, správně je tady řečeno, že místní úpravy minimální mzdy jsou velmi rozdílné v Evropské unii, třeba mezi Bulharskem a Rumunskem a Lucemburskem je desetinásobný rozdíl ta analýza je v pořádku, ale je třeba to doplnit ještě taky o analýzu kupní síly, protože mm, řekl bych, že právě analýza tohoto ukazatele nám dá lepší obraz. A možná také některé, některé spory, které se zde odehrávají, by se mohly sklidnit. Nesouhlasím však s bodem číslo 7, kde zpravodaj eh, žádá účinné kroky v oblasti eh, zdanění práce. Eh, my často hovoříme, že je třeba snižovat eh, daňovou zátěž práce a přesouvat zdanění k jiným zdrojům. Čili já myslím, že i zde v této zprávě bychom měli držet stejný směr. Také podporuji zpravodaje v oblasti udržení sociální ochrany a Eh, příslušnými eh, nástroji pro hledání práce. Já, jak víte, jsem proto, abychom na pracovním trhu eh, se snažili více aktivizovat mladé lidi, kteří opouštějí vzdělávání a začínají pracovní kar- kariéru. Nicméně, když pozoruji, jaká je situace, vnímám, že aktivita Eh, mladých, ale také ostatních, že na ní strašně záleží. Já jsem zastáncem eh, motivování k práci a prostě spíše motivování než trestání. A ještě poslední myšlenka. V bodě 13 zpravodaj hovoří o reformách penzijního systému. Ještě bych chtěla říci k zajištění jejich trvalivosti a přiměřenosti bych ráda eh, dodala ještě faktor stability, čili eh, trvalost, přiměřenost a stabilita. To jsou ty tři faktory, které k tomu patří. Děkuji, Danuto. Pan kolega Kalvej nyní. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Už tady toho zaznělo hodně, takže budu jenom stručný. Mám tady pár myšlenek na základě eh, toho, že kolega eh, můj krajan eh, a především přítel, aspoň doufám, udělal opravdu skvělou práci, takže už to nemusím moc dodat. Chci připomenout, že hovoříme o evropském semestru. Mluví se o nové Evropě, lepší Evropě. Návrhy pana Olanda zazněly v tomto smyslu, ale, ale eh, když tedy mluvíme o tom evropském semestru, který má čtyři účely, eh, strukturální reformy, stabilitu, tvorbu míst a eh, hospodářský růst, tak bylo tady nadneseno mnoho zajímavých témat a já bych tedy dodal takové čtyři náměty, které snad eh, pomohou a které se získají i většinou parlamentu. Za prvé, ten obecný tón eh, výčitek eh, ohledně tomu, co se stalo, můžeme možná říct si to trošku jinak. Tady se furt říká vyjadřuje politování, vyjadřuje politování a tak dále. Možná bychom třeba mohli mluvit eh, trochu jiným tónem, to znamená ne třeba vyčítat, ale spíše ukázat, jak by se to dalo dělat lépe. Myslím si, že tento dokument, eh, který teď připravujeme, tak přichází v okamžiku, řekněme, určitého zlomu po těch velkých obětech, ať už ty politiky byly dobré nebo špatné, byly to politiky, které znamenaly přinášet oběti. A teď docházíme k některým čísla, číslům, které ukazují zlepšení situace. Říkám to proto, že eh, to, tento okamžik, který může podpořit tu myšlenku, že bychom měli také řešit soukromé dluhy, které e, dusí e, rodiny. Poté, co se tedy řešily bankovní dluhy, měly by se řešit i dluhy soukromé. To je pravda. Měli bychom se začít zabývat nerovnostmi. Ano, samozřejmě, samozřejmě. Protože teď je ten pravý okamžik si připomenout, že hospodářství vždy musí především sloužit občanům jsou určité oběti, ale když se to změní, zlepší, tak je třeba řešit i další otázky. Mám tady takový nápad. Pokud jde o nerovnost, to, co říká MMF OECD, to jsou velice důležité věci. Ale pozor, pro mě to, co je důležité, je to, že ta dynamika nerovnosti vlastně omezuje a přiškrcuje hospodářský růst. A to je velice závažná věc. Je to pro nás tak vážné, že na toto téma budeme klást i ústní otázku. A je to pravda, protože ty nerovnosti eh, mohou být skutečně děsivé a velice negativní eh, nejen ze sociálního hlediska společenského, ale také z hlediska ekonomického eh, pokud jde o politiky zdanění, nejenom zdanění práce, eh, a pak tady zmiňuješ ty automatické stabilizátory, což já považuji za velice dobrou věc, tak eh, je třeba také podporovat politiky redistribuční. Možná nejde ani tolik jenom o trh práce. ale prosím, abyste také přemýšleli o různých nerovnostech, které souvisejí s nerovným mm, takzvaným sociálním platem nebo sociálním mzdou. Co to je? To, to je totiž kvalitní veřejná doprava, veřejná spravedlnost, kvalitní vzdělávání. Dva lidé, kteří vydělávají stejně, nežijí stejně, pokud jeden musí platit za školy a druhý ne. Tomu se říká sociální mzda nebo sociální plat. To je také velký zdroj nerovnosti ve státech. Mluvila o tom také e, i Danuta, že je třeba to zohledňovat. A ještě chci podpořit vše, co říkala paní koordinátorka, paní Harkinová. Je tady ještě aspekt, který možná není tak sociální, ale kde evropský semestr musí uznat, že jsou nedostatky a to jsou ty předpokládané strukturální reformy. Můžeme říct něco o rozpočtu, o makroekonomické situaci, můžeme říci, že se zlepšuje pomalu tvorba pracovních míst, ale ty strukturální reformy, dámy a pánové, ty neproběhly. Já to musím říct zcela otevřeně, nemám nic proti vládě, no mám něco proti vládě, nehlasuji pro ně, ale vím, že dělají maximum, ale to, co se děje ve Španělsku, ten prospěch nebo obnovený růst, to je dáno třeba nízkou cenou ropy, eh, nízkými nebo nulovými úrokovými sazbami. A ten třetí aspekt, na ten se teď nespomenu, ale prostě jsou to externí věci které vlastně ovlivňují eh, ten růst. A už vím, je to devalvace dolaru. Takže to eh, všechno pomohlo. Nicméně ty strukturální reformy, které měly zajistit, že to bude pokračovat i do budoucna, ty neproběhly. Ten evropský semestr moc toho eh, nevyřešil. A Španělsko skutečně patří k zemím, kde se strukturální, strukturální reformy vůbec neřeší. A tento parlament, tedy nezávisle na tom, že mu leží na srdce sociální otázky, by se měl vyjádřit i k téhle věci. Protože ze sociálního hlediska by bylo velice závažné, kdyby po dvou, třech letech, kdy máme vlastně dobrý průběh cyklu, jsme zase spadli zpátky do stejné situace. Takže to jsou takové různé náměty, které tady dávám ke zvážení. A ještě jednou chci podpořit to, co říkala Marian Harkin. Děkuji vám za trpělivost a doufám, že se mi podařilo nějak přispět k práci mého přítele Serchia. So, danke schön. Děkuji vám. Teď eh, Musím ovšem říct, že ostatní řečníci mají maximální pět minut každý, jinak to nestihneme. Pan kolega Paras. Děkuji, pane předsedo. Ta zpráva je velmi dobrá a je jas, jasné, že ji musíme podpořit, i když ta současná situace z hlediska ekonomického a sociálního obecně v Evropě vyvolává otazníky. Je ale třeba, aby vznikaly taková, takovéto zprávy jako zpráva Serchia, kde se hovoří o situaci velice pravdivě. Nicméně chtěl bych se zmínit o následující problematice. V tom eh, jeho textu se hovoří o soukromých dluzích. Kolegové tady hovořili o vzájemné konkurenci pracovníků, o nejasnosti mezi tím, co je dobrá flexibilita na trhu práce a co je nejistota. A nikdy si neklademe otázku, proč dnes tyhle tři prvky se tak často objevují v našich zemích. A tady už nemluvím ani o masové nezaměstnanosti. Málo se řeší to, že dnes kapitál se volně pohybuje. A Sergio to řekl, myslím, že má pravdu, nemůžeme oddělovat sociální otázky od makroekonomických otázek. Pokud nebudeme řešit makroekonomické otázky, nevyřešíme ani sociální otázky. To sociální to není jenom něco málo navíc, které přidáme k ekonomice, která se bude samoregulovat. A vidíme, že se nesamoreguluje. Když je ten kapitál volný, tak to samozřejmě vyvíjí velký tlak na státy na podniky. Nemohou navyšovat příjem pracovníků formou mest. A protože je třeba, eh, aby byla spotřeba, aby ekonomika fungovala, tak vzniká soukromé zadlužení. A toto soukromé zadlužení, to je vlastně taková bublina, která umožňuje spotřebu a fungování ekonomiky. A ty soukromé dluhy jsou ale katastrofou pro naše spoluobčany a je to velice závažné systémové riziko pro naše hospodářství. Takže ano, musíme řešit otázku soukromých dluhů, eh, jak podniků, tak domácností. Ale předtím je také třeba, aby práce byla spravedlivě odměňována. A problémem je to, že státy vlastně upadají do této pasti, pořád se snaží vlastně konkurovat snižováním pracovních podmínek tak, aby mohli k sobě přilákat trochu toho produktivního kapitálu. A e, vede to tedy k narušování hospodářské soutěže a navíc teď se staví pracovníci e, z různých zemí proti sobě. Právě proto, že je tady vyvíjen ten e, silný tlak kapitálu je tady, eh, tady velice důležitá věc, kterou musíme zvážit. Není možné provést sociální harmonizaci, vytvářet nějaký evropský projekt a teď mluvím tady v kontextu toho, co se děje dnes, co se stalo v Řecku, nemůže vzniknout politický jednotící evropský projekt, jestliže nedojde k silné regulaci finančního systému, jestliže nedojde k silné regulaci eh, boje proti daňovým únikům, jestliže se nebudeme ptát, jak může demokracie dohlížet na trhy. To nejsou jenom zbožná přání teď eh, prostě stojíme uprostřed rozporuplné situace, je třeba si zvolit. Chceme-li politickou Evropu, tak dnes musíme také řešit tu možnost kapitálu vlastně systematicky vydírat jednotlivé ekonomiky, protože pokud to bude pokračovat, tak potom tím zbožným přáním bude sociální pokrok a budeme tady řešit, jak nějak pomoci hájit zaměstnance, jak jim dát flexibilitu, aby nebyly příliš eh, ohroženi nejistotou. A proto je třeba, aby v této zprávě, a jak každopádně tento postup podporuji, byla učiněna vazba mezi makroekonomií, celkovou rozpočtovou politikou a sociálním pokrokem pokrokem, protože ty tři věci jsou neoddělitelné a pokud je oddělíme, tak vlastně jenom převíráme oči před hlavní příčnou problému, v níž jsme se ocitli. Dankeschön. Jetzt hat das... Děkuji vám. Pan kolega, kolega Hetman. Děkuji vám, pane předseda. Já bych chtěl úvodem také poblahopřát a poděkovat, poděkovat za vykonanou práci. Stanovisko pana poslance má silný sociální rozměr ve svém vyznění a těžko se nezhodnout v těch hlavních otázkách, jimi se tento dokument zabývá eh, v souvislosti se společenskou nerovností. Nicméně eh, trošku mě tam chybí doporučení na podporu růstu a zaměstnanosti. Především eh, se mně zdá, že eh, jsme se eh, tak nějak zahloubali do těch hlavních problémů a chybí nám tady naopak taková nějaká vize a doporučení do budoucna, jak si poradit s tou neveselou situací v oblasti zaměstnanosti, tak aby ten trend byl růstový a ne stagnace. Ono je třeba přiznat, že ona ta nezaměstnanost eh, pomaličku klesá, ale máme velký problém s krátkodobými zaměstnaneckými poměry, což eh, to je prostě něco, co Evropě neprospívá. Tak je třeba upozornit na otázku zdanění, eh, kterou se eh, taky eh, zpravodaj zabývá. A já souhlasím s paní předsedkyní Jazlověckou, že další zdaňování a zvyšování nákladu na práci určitě zaměstnanosti nepomohou a zaměstnavatelé Eh, naopak budou tím více sahat ke krátkodobým zaměstnaneckým poměrům, což tedy zejména nepřijatelné je pro mladé lidi. Eh, jim tím pádem chybí eh, perspektiva, ať už tedy kariérní, nebo rodinná, nebo cokoliv dalšího. Čili zdanění, uvědomme si, to není jenom o přerozdělování, ale je to také otázka eh, pobídek pro hospodářství, poněvadž malí a střední podnikatelé, eh, to, a to bych prosil, eh, abychom zvážili, zda to nedáme tohoto dokumentu, prostě zda bychom v tomto dokumentu neměli mít něco na podporu malých a středních podniků. Eh, poněvadž to právě oni jsou tím nejvýznamnějším elementem hospodářského růstu. To oni vytvářejí nová pracovní místa a to oni přispívají do příslušných národních rozpočtů na sociální politiku a s tím by potom, eh, to jsou prostředky, s nimiž by vlády měly bojovat proti nezaměstnanosti také nedostatek doporučení eh, boje s marginalizací a chudobou tady také je. Čili eh, na jednu stranu jsem skutečně eh, spolu se spravodajem, pokud jde o hlavní otázky řešení problému nerovnosti. Nicméně Eh, spíš bych upozornil na to, že bylo dobré eh, podívat se kousek dál dopředu a eh, připojit doporučení pro zaměstnanost a růst. Děkuji. Děkuji. Tak vidím, že se nikdo další do debaty nehlásí z poslanců. Dám tedy slovo komisi. Paní Karla Buto, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, zpravodaji za takto rozsáhlou a bohatou zprávu. Já bych se stručně vrátila k tomu postupu, který je zde, eh, tady zůstává nezmíněn. Eh, toto se týká doporučení pro země, Eh, přičemž eh, ty eh, analýzy, ta analýza je nyní zveřejňována s velkým předstihem, de facto koncem února. Přičemž šlo o to, aby tato doporučení země byly schopny vzít za své. Druhý faktický bod se týká nerovnosti to už řekl zpravodaj a zaznělo to opakovaně v debatě. Je pravda, že komise nepřipojuje žádné, žádná konkrétní doporučení v oblasti nerovnosti. Nicméně eh, ono se to objevuje v jiných eh, kanálech. My totiž eh, máme doporučení například na uzavírání mezer v ochraně, sociál, tedy ve sociální ochraně v českých zemích. A ještě poslední věc, kterou chci zmínit, komise eh, se shoduje v tom, že dlouhodobá nezaměstnanost je velmi eh, důležitý problém a problém na vzestupu. Zhruba polovina nezaměstnaných je nezaměstnaná dlouhodobě. A eh, komise chystá Eh, na podzim eh, zprávu o dlouhodobé nezaměstnanosti. No, eh, ono by to mělo ještě hodně dalších aspektů, které teď nechci rozebírat, ale chtěl jsem tedy, chtěl jsem se zmínit k těm třem bodům, které jsem právě uvedla. Děkuji. Děkuji vám za dlouhou debatu, která nám ukázala, jak rozsáhlá je ta tematika, kterou se zabývá tato zpráva. Dovolte ještě drobnou poznámku. V té debatě dva nebo třikrát zaznělo téma flexicurity. Já pořád ještě čekám, že mi někdo dokáže, že tato flexicurita vede k určité rovnováze mezi eh, pružností a eh, zabezpečením. Tady důkaz toho, že to opravdu někde funguje, protože e, tedy zaměstnanci mají být čím dál tím flexibilnější, přičemž jistot jim ubývá. To je podle mě ten e, velký problém. E, poněvadž tím, pokud to tak bude, tak podpora pro evropský model eh, se de facto oslabuje. Protože pokud budeme žít eh, v neustále nejistotě, pak tedy eh, Evropa bude kritizována více a více. Čili to je, myslím, fenomén, kterému by se tento výbor měl věnovat. Tak, pozměňovací návrhy prosím do 22. července. Eh, dále hlasovat budeme 23. září v tomto výboru a v Ekonu potom 13. října. A já jsem si jist, že do té doby eh, všichni zpravodajové dospějí k vhodnému cíli. Eh, tím jsme ukončili dnešní dopolední eh, zasedání. Takže uvidíme se ve 14.55. Ještě pan kolega Preda. Nevím, jestli můžu reagovat na ta vystoupení. Máme na to čas? Stručně? Tak stručně říká pan předseda. Ano, budu stručný. Myslím, že tady byla velice zajímavá vystoupení a stojí určitě za to, abychom to zapracovali do té obecné diskuse. Eh, Zasnělo tedy, že musíme hledat konkrétní řešení. To souvisí i eh, s těmi předchozími diskusemi ohledně doporučení pro jednotlivé země. Já vlastně tady odkazuji na to zastřešující eh, sdělení této věci a je třeba si uvědomit, že je nemožné eh, vlastně mít nějaká obecná doporučení k konkrétním problémům, třeba co řeší Německo, eh, kde vlastně je nerovnováha obchodní bilance e, je, potřeb, je třeba třeba podporovat tu zemskou poptávku, co ve Španělsku, navýšit mzdy, e, kde máme velké, e, vysoké indexy chudoby pracovníkům, takže je to třeba vyřešit a také podporovat tu zemskou poptávku. Takže máme konkrétní řešení, konkrétní doporučení pro jednotlivé země, ale to by to stanovisko muselo být mnohem obsáhlejší, může mít dvě stránky. Myslím, že eh, je třeba uvážit následující. Jak podle těch eh, analýz, které eh, se provedly v Evropské unii, můžeme středně a dlouhodobě zachovat měnovou zónu, eurozónu, aniž bychom řešili eh, rozdílnosti v zaměstnávání, ve mzdách, eh, v sociálním přístupu, protože skutečně je to už systémový problém. Když eh, třeba máme problém 60% nezaměstnanosti mládeže, tak je třeba si uvědomit, že to je věc systémová, závažná, stejně tak jako třeba státní dluh. Je třeba to také řešit. Ano, vytváříme jednotnou měnovou zónu, kde je ale velký závažný problém pro občany a to, že sociální nerovnosti nevnímáme jako zásadní ekonomické a makroekonomické nerovnováhy, přitom to ovlivňuje ekonomickou stabilitu. Hovoří se o sociálním dumpingu, ale také se nehovoří o řadě dalších věcí. E, míra nezaměstnanosti v některých zemích je to třeba 25%, u nás ve Španělsku třeba u mladých je to přes 50%. Máme stovky milionů lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. A to nám tady vzniká problém, který může velice ohrozit stabilitu ekonomik. Hovořím o pracovních reformách nebo reformách na trhu práce. Říkala jsem to uh, nedávno ve společné diskusi s komisaři, že já pro jednou souhlasím s Angelou Merkelovou, která zhruba před rokem ve svém vystoupení řekla, že Evropská unie a zvláště Německo eh, se soustředí na flexibilitu na úkor zabezpečení pracovníků že ta flexibilita je přehnaná. Ano, samozřejmě potřebujeme určitou rovnováhu. Je třeba, aby podniky mohly používat flexibilitu v době, kdy ten hospodářský cyklus je dole, aby mohly své pracovníky i chránit. Ale také eh, dnes máme vlastně ty systémy flexibility, kdy ty reformy trhu práce byly využity pro eh, ukončení hospodářské krize, ovšem na úkor pracovníků a ty pracovníci byly ponecháni zcela svému osudu. A takovýto přístup flexibilitě musíme napravit. Je třeba, aby ta flexibilita byla slučitelná s tím zabezpečením pracovníků. Je třeba pracovníky lépe chránit. Ale přílišná flexibilita právě naopak vlastně eh, eh, roztřišťuje eh, to sociální uvědomění a trhy práce. Pak tady byla otázka ohledně dluhu, soukromého dluhu. To je problematická věc právě v současnosti, e, více než státní dluh. A nevěnuje se tomu dostatečná pozornost. Ty soukromé dluhy mají dvě části. To jsou podniky, komise se na ně hodně soustředí, a rodiny, eh, které jsou ohrožené soudním vystěhováním. A my chceme, aby se řešilo obojí, jak podniky, malé a střední podniky, které mají problémy restrukturalizací dluhu a také s domácnostmi, které jsou prostě přiškrcovány těmi úspornými opatřeními. A chceme říci, že eh, třeba bydlení, první bydlení lidí, Eh, což je tedy bydlení, kde soustředí ta domácnost, je někdy ohroženo. Lidé jsou vystěhovány a vlastně se tím nedodržuje jejich základní právo na bydlení. A chceme, aby komise se tomu věnovala, aby do těch soukromých dluhů více zahrnovala právě i ty rodinné dluhy a zvláště ochranu jejich prvního bydliště. Pak tady byla zmínka o smlouvách na částečný úvazek. Souhlasím, že smlouvy na částečný úvazek jsou takovou oblastí trhu, kterou musíme podporovat za předpokladu, že to bude dobrovolné, když třeba studenti se chtějí přivydělat, nebo matky, které, nebo otcové, kteří se chtějí eh, přivydělat, eh, kromě toho, že se starají o dítě. Ale problém je v tom, že v posledních čtyřech letech ty smlouvy na eh, Eh, plný úvazek jsou mnohem méně početné. Více než 40% smluv na částečných úvazek je nedobrovolných. To jsou lidé, kteří nechtějí pracovat na částečný úvazek, chtějí pracovat na plný úvazek, ale eh, prostě se jim to na trhu neumožní. A oni potom vypadávají ze statistik, často nepok- skrýváme totiž je jakožto uchazeče o práci, ale to je třeba řešit, protože to je jeden ze zdrojů pracovní chudoby. Skoro polovina lidí, kteří dnes v Evropě pracují na částečný úvazek, tak činí nedobrovolně. Nemají možnost práce na plný úvazek a je to třeba řešit. Určitě máme tady hodně eh, možností, jak dospět ke konsenzu, k vytvoření kvalitního textu a já velice děkuji za vaše příspěvky a s většinou z nich se mohu plně stotožnit. Děkuji. Ich wünsche gutes Gelingen, nochmal die Erinnerung. Přeji vám všechno nejlepší. Ještě jedno, pozměňovací návrhy do 22. července. Teď vám přeji dobrou chuť a uvidíme se ve 14.55 vyšňoření pro rodinné foto. Dobrou chuť.